Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer la réunion de notre Den, začneme s začneme s přijetím pořadu jednání. Já tady mám dvě žádosti o menší změny v navrženém pořadu jednání. Je to nejprve na žádost paní eh, Stritler a se souhlasem pana Predy Jde o to prohodit pořadí těch dvou výměn názorů eh, nad texty navrhovatelů stanovisek. Začneme tedy s textem paní Strifler o dohodě FLECT a poté budou následovat návrhy paní Sargentíny a zhruba kolem 16.25 budeme hovořit o návrhu textu pana Predy o rybolovu s Marokem. Paní Kretu žádá, aby výměna názorů na jeho návr- nad jejím návrhem stanoviska, co se týče sexuálního zneužívání a prostituce, e, byl přehozen až na 4. a 5. listopadu. Místo toho budeme hovořit o pozměňovacích návrzích stanoviska pana Predy ohledně Evropské e, centrální banky a poté kolem 17. hodiny nastoupí stanovisko pana Gustafsona. Má někdo nějaké připomínky k takto pozměněnému pořadu jednání? Dostali jste také návrh eh, zápisu z jednání 16. a 17. Pokud máte nějaké připomínky, tak je prosím sdělte sekretariátu před koncem dnešního jednání. Pokud tak nikdo neučiní, tak bude zápis schválen ve stávající podobě. Rovněž jste ve vašich složkách dostali doporučení a přijatá rozhodnutí eh, během eh, jednání koordinátorů 10 eh, října 2013. Pokud máte nějaké připomínky, tak je prosím sdělte sekretariátu ještě před koncem dnešního jednání jinak bude text přijat v té stávající podobě. Mám tady ještě jedno sdělení, které bych vám ráda eh, předala tuto sobotu. Jsem byla na jednom semináři nevládní organizace, jmenovalo se to Knihovny bez hranic, řídí to Patrick Weil a eh, cílem je učinit z kultury něco, co by bylo součástí koncepce humanitární pomoci. Tato nevládní organizace byla zavolána na ostrov Haiti po eh, několik dnů po katastrofě s velice přesným eh, požadavkem, s přesnou prozbou na ostrov eh, knihy E, pro děti i e, dospělé a je to iniciativa, která velmi dobře dopadla. My e, jsme se zabývali tak trochu, jaké místo má kultura v humanitární pomoci a všimli jsme si, že tady vlastně nejsou žádná specifická ustanovení, žádné rozpočtové prostředky na specificky tuto potřebu a myslím si, že když se na to člověk podívá zblízka, tak samozřejmě je e, humanitární pomoc e, omezená na 6 měsíců, ale často e, ty lidi bez přístřeší nečeká nic jiného než dlouhodobý pobyt v těch táborech pro, pro ně zřízené, některé tam čeká i mnohaletý pobyt, takže eh, kultura sdílení eh, je v těchto kulturních výdobytků je docela důležitá věc a já chci koordinátorům navrhnout, abychom e, této nevládní organizaci Knihovny bez hranic jsme navrhli určitou formu spolupráce, minimálně nějakou výměnu názorů a myslím, že to je docela slibná věc, že by to mohlo být docela zajímavé, navíc nepříliš drahé a e, že by to mohlo představovat veliký přínos pro lidi bez přístupu přístř, přes eh, přístřeší. Chtěl bych vidět, zdali máte nějaké eh, připomínky zástupkyně komise. Děkuji, paní předsedkyně. Ne, nemáme nic, takže slovo má paní eh, Katrin Mekepingen. Bon, Nedostali jsme žádné otázky, které by komisi měly být předloženy během dnešního jednání. Můžeme tedy přejít na výměnu názorů eh, k návrhu stanoviska paní Stifler. Jedná se o změnu nařízení 2173 z roku 2005 Rady ohledně ustavení povolovacího režimu FLECT, který se vztahuje k dovozům eh, dřeva v Evropském společenství. Jedná se o návrh stanoviska pro výbor INTA, který je příslušným výborem. E, návrh, legislativní návrh e, nechce jít cestou změny tohoto režimu, e, spíš jde o to, aby jeho jednotlivá ustanovení odpovídala principům komitologie ve smyslu delegovaných aktů a aktů přenesené pomoci. Děkuji, paní předsedkyně. Takže naším cílem je sladit ustanovení komitologie v naší nařízení FLECT eh, s novými pravidly eh, aktů v přenesené působnosti, tak jak to Eva Žolí právě řekla. Toto je eh, vlastně určitým nástrojem, který má za cíl bojovat proti nelegálnímu plenění lesů Návrh komise jde cestou ne změny eh, tohoto režimu FLECT, ale sladění eh, komitologických principů s nařízením. Takže komise bude mít eh, pravomoc přijímat akta přenesené působnosti a také prováděcí předpisy. Za první budou zkoumána, aby se tedy ten stávající mechanismus zhodnotil a aby bylo zajištěno, že tady bude skutečně smysluplná a spolehlivá detekce eh, těch tras, po kterých je dřevo přepravováno. Eh, budou také modifikovány seznamy partnerských zemí a eh, seznamy orgánů pro povolování těchto dovozů a vývozů. Takže já mám jeden pozměňovací návrh, ten se týká, ten První se týká tedy toho, aby tady neexistovalo neomezená lhůta pro komisi, ale lhůta pětiletá a pak může být tato lhůta ještě jednou stejně prodloužena. To výzum na dva měsíce by mělo být také eh, podrženo, protože by parlament měl mít dost času, aby se nad těmi aktiv přenesené pravomoci mohl zamyslet a případně ještě pozměnit. Předsedkyně, děkuji. Takže teď eh, bych ráda dala slovo eh, panu Cortézovi Lastra. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat paní kolegyni za vynikající práci, kterou odvedla na velmi odborném technickém tématu a chci říci, že naše frakce podporuje paní Svrvodajko. No, já to možná Eh, zopakuji, Petře, se si nasadila v sluchátka. Chci jenom říci, že jste odvedla skvělou práci. Je to velmi odborné, technické, složité téma a ujišťuji vás, že máte podporu naší politické frakce. A e, rád bych se vyjádřil také k obsahu, k otázce biodiverzity v těch velice cených lesnických porostech, a e, to zejména tam, kde by mohl být dopad, e, velice, velice negativní dopad sociální i environmentální. Tady je zapotřebí mít určitá opatření pro ochranu eh, tohoto eh, přírodního bohatství a parlament musí pracovat na tom, aby eh, takovéto dohody byly zaměřeny také na zajištění naší environmentální budoucnosti. Děkuji a dávám slovo komisi, kterou zastupuje Pai John Basil. aussi, il y a, j'ai deux noms sur ma liste, Madame Sveta Atanasova. Yes, thank you, Chair. Uh, John Basil is... Já, paní předsedkyně, John Basil tady není, já se jmenuji Katrin Týrny, jsem z ředitelství pro životní prostředí. Máme dvě připomínky k návrhu stanoviska, které se týká rozšíření zprávy my nevidíme důvod, proč by delegování pravomocí mělo být časově neomezené, vzhledem k tomu, že Rada má kdykoliv možnost tyto pravomoce odvolat. Ale v každém případě eh, jsme připraveni souhlasit s tím, s omezeným, omezenou lhutou pro prodloužení platnosti. A pokud jde o 2 plus 4, mezi komisí a radou panovala doposud taková tichá dohoda o tom, že tedy budeme chtít 2 plus 2. Ale samozřejmě rozhoduje se případ od případu. Nicméně v, kontext, v kontextu tedy uh, systému FLECT, kdy naše partnerské země čekají na naše rozhodnutí, bychom dali přednost tomu eh, režimu 2 plus 2. Madame Stichler, vous savez la... Pani Stichler. A na závěr ještě paní Štefler. Já beru na vědomí eh, váš návrh. A já se na to podívám. Mně připadá ovšem logičtější eh, postupovat tak, jak to navrhuji, ale ještě, ještě to zvážím, ještě se na to podíváme. Děkuji vám. A teď eh, náš návrh stanoviska, který se týká eh, přístupu zboží a služeb z třetích zemích na eh, trh veřejných zakázek EU a týká se to také vztahu nejlépe řečeno přístupu zboží i služeb ze zemí EU na třetí země. Eh, paní Sargentini je naší navrhovatelkou. Jde o eh, stanovisko pro výbor INTA, která je, které je příslušné na eh, tuto otázku. Dáma vám prosím slovo, paní Sargentini. Tak to bylo rychlejší, než jsem si myslela. Ale tady odpovím. Takže děkuji, paní předsedkyně. Návrh Evropské komise předkládaný výboru pro mezinárodní obchod, to jde tedy o návrh, ve kterém jde o reciprocitu zadávání veřejných zakázek. Místo novelizace legislativního návrhu, což je klasický legislativní proces, navrhuji tomuto výboru, abychom uh, doporučili výboru pro zahraniční obchod, aby tuto zprávu vrátil, nebo tento návrh vrátil zpátky Evropské komisi z následujících důvodů. Zadávání veřejných zakázek samo o sobě nepředstavuje obchod. Je to způsob, jak vlády pomáhají například svým vlastním malým a středním podnikům jak jim vlastně dávají vydělat. Návrh, který předkládá komise, eh, se už na stole válí dlouhé měsíce a byl již spochybněn Evropským parlamentem. Kladli jsme si otázku, zdali eh, má smysl o něm debatovat, nebo jestli je lepší, aby ho komise úplně stahla. má smysl otvírat trh s veřejnými zakázkami v Číně a v Indii. To asi ano, ale pak je otázka, jestli má cenu do toho zahrnout všechny rozvojové země, i ty se středními příjmy, čili s výjimkou těch nejchudších. Zdali tedy tyto země mají otevřít svůj trh s veřejnými zakázkami a podnikům z Evropské unie. Já osobně si nemyslím, že to není dobrý nápad. Já použiju příklad dohody BTO o zadávání veřejných zakázek. To je tedy dohoda, ke které nepřistoupily na půdě VTO rozvojové země. My jsme se o tom bavili i na půdě eh, rozvojového výboru tady jediná rozvojová země, která přistoupila k této dohodě na půdě VTO, je Arménie, která by se ráda přiblížila západním trhům, to já sice chápu, ale e, je, myslím, typické, že rozvojové země z pravidla mm, tedy e, nepoužívají tohoto nástroje VTO. A jsme také svědky toho, že evropské veřejné zakázky, tedy že evropské firmy, které se chtějí zapojit do uh, tendrů v rozvojových zemích, mají problém v tom, uh, že tedy vlastně platí zároveň omezení, která se týkají rozvojové pomoci. Kdy vlastně dochází zpětně k odčerpávání prostředků věnovaných na rozvojovou pomoc těmto zemím a my se tomu snažíme předcházet. Já sympatizuji se snahou Evropské komise otevřít čínský trh. S tím problém nemám, ale vedlejší účinky eh, pro mě problém představují a argumentace o tom, že jde o reciprocitu, je podle mě pochybná. Když se podíváme na to, jak vypadá trh s veřejnými zakázkami v Evropské unii a na počet zahraničních podniků, které opravdu získaly přístup na tento trh, tak vidíme, že jich je velmi málo. Dokonce i tedy jde o, o přesah z jednoho členského státu do druhého, velmi často tedy ty, ani ty firmy ze sousedního státu nemají přístup na trh s veřejnými zakázkami. Takže ta představa, že zahraniční podniky se dostanou na náš trh s veřejnými zakázkami, je, pff, jak to mám říct, čistá teorie, ale není to nic praktického. A proto si myslím, že bychom neměli mluvit o reciprocitě, protože v podstatě na našem trhu nejsou žádné zahraniční podniky a nevím tedy, eh, na jakém základě bychom chtěli získat přístup my, eh, protože samozřejmě je v zájmu eh, tedy rozvojových zemí chránit své vlastní malé a střední podniky, umožnit jim výdělek a tak dále. Čili závěrem no, mi dovolte říci, že nejde o legislativu která by opravdu odpovídala naší představě, tedy představě výboru pro rozvoj. A nemyslím si, že je to v souladu s našimi rozvojovými politikami. Proto tedy navrhuji, abychom doporučili výboru pro zahraniční obchod, aby tento návrh vrátil zpět komisi. Merci beaucoup. Děkuji vám. Pan Cortés žádá o slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ani my nejsme eh, nadšení o, u této otázky. Ale myslíme si, že nařízení by mohlo mít pozitivní dopad, když se trošku vylepší. Já bych uvedl tři návrhy na vylepšení. Za prvé, myslím, že je zapotřebí eh, a tady mít jasný odkaz na vyloučení těch zemí HSP plus a dalších, mít tam opravdu jen ty nejchudší země. Za druhé, zlepšit eh, definici reciprocity, abychom brali v úvahu určitou asymetričnost mezi EU a rozvojovými zeměmi. A za třetí, třetí zlepšení, které navrhujeme, to by bylo eh, vložení sociálních a environmentálních aspektů. Eh, čili to jsou tři návrhy, které bychom rádi předložili k tomuto stanovisku. Děkuji. Děkuji vám. A dávám slovo komisi, kterou tady zastupuje pan Neil Sešister a pan Anders Jilsen. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za připomínky. My máme několik tady stručných vyjádření v reakci na prohlášení paní zpravodajky. Za prvé, pokud o přístup k rozvojovým zemím. My jsme se v tomto nástroji snažili říct úplně jasně, že země LDC tedy ty nejméně rozvinuté, nespadají do rozsahu působnosti tohoto návrhu. A k zbytku zemí se bude přistupovat úplně stejně jako k evropským zemím, které se chtějí zapojit do tohoto trhu. Vy jste se také ptali, jak vlastně elastická je ta kategorie rozvojových zemí. A my navrhujeme aby se kategorie rozvojové země rozšířila i na některé další skupiny zemí. Vedla se o tom diskuze, ale čím víc se vlastně tedy dostáváme do toho pásma rozvojových zemí se středními a nízkými příjmy, eh, tak je to tedy stále obtížnější. Samozřejmě země BRICS budou určitě vyloučeny, ale je třeba, aby ten nástroj nebyl příliš restriktivní, jinak se vlastně nebude mít možnost zapojit nikdo. Když se podíváte tedy na ten mechanismus, kdy se vlastně spustí působnost tohoto nástroje, je to nastaveno tak, aby nebylo možné obvinit tedy Evropskou unii z diskriminace vůči některým zemím, my jsme samozřejmě ještě připraveni kategorii rozvojových zemí s vámi prodiskutovat, ale zároveň chceme, aby tedy ta působnost zůstala platná, pokud jde o ty země, o které nám šlo původně. Za druhé tu padla připomínka o tom, že tedy je důležité umožnit nadále preferenční zacházení s malými a středními podniky. V tuto chvíli neplatí žádná zvláštní pravidla. A někteří naši obchodní partneři mají eh, zvláštní pravidla pro malé a střední podniky. Evropa ovšem takhle nepostupuje, protože by to bylo proti evropské legislativě. A my se nesnažíme měnit nic. Bez eh, vztahu k malým a středním podnikům nechceme jim situaci ulehčit ani eh, tížit. a říkali jsme se také, že ten nástroj je dobrý v okamžiku hospodářské krize Evropy pro podniky všech velikostí. Tuto chvíli podobné schéma v Evropě chybí a my jsme vždycky kritizovali země, které měly preferenční zacházení s malými a středními podniky, například Spojené státy. Zajímavé je, že Spojené státy se inspirovali naším příkladem, vypracovali si studii a ukázalo se, že v Evropě vlastně v rámci veřejných zakázek bývají malé a střední podniky úspěšnější než v Americe. A za třetí, pokud jde o zpětné očerpávání prostředků z rozvojové pomoci, já znovu opakuji, že tento nástroj se nijak netýká rozvojové pomoci a nic se na tom nemění ani v rámci tohoto nástroje. A konečně, pokud jde o myšlenku otevřenosti, či například, či naopak uzavřenosti evropského trhu, my už jsme to říkali minule, jeden z důležitých aspektů, který často bývá přehlédnut, ve chvíli, kdy se hodnotí míra otevřenosti evropského trhu, je skutečnost, že většina zahraničních podniků, které působí v Evropě na trhu veřejných zakázek, si založily eh, své pobočky v Evropě. To znamená, že my jsme vlastně opravdu jedním z nejotevřenějších trhů na světě, nejenom tedy z právního hlediska, ale i fakticky. Vzhledem k tomu, že je třeba Eh, zahrnout i tyto zahraniční pobočky. Bohužel naše podniky často jaksi nejsou dostatečně robustní na to, aby se mohly mm, po světě chovat podobně. A to je asi vše v tuto chvíli. Ale pokud tedy ten největší otazník se týká toho, kolik zemí zahrnout nebo naopak vypustit z rozsahu působnosti tak tady jsme ochotni eh, diskutovat. Ovšem, musí to být určitý limit, jinak bychom vlastně z návrhu vypustili eh, země, které jsou nejpravděpodobnějším cílem tohoto nástroje. Merci eh, Děkuji vám. A já dávám opět slovo paní Sargentini, aby uzavřela tuto věc. Děkuji vám. Ano, tedy ty nejméně rozvinuté země jsou skutečně vynechány z návrhu. toho jsem si všimla, ale když hovoříme o těch zemích, které se tam snažíte zahrnout, jako jsou například země BRICS, zvláště Čína, pak ta definice, kterou tady používáme, je definice rozvojových zemí podle OECD a Čína například je podle OECD stále rozvojová země. Otázka je, jestli to je pořád ještě korektní definice, nicméně zatím tak definována je. Takže pokud chcete mít mechanismus, který se zaměřuje na země BRICS, tak je tam konkrétně jmenujte. A ne tedy, aby v tom návrhu byl jaksi plošně uvedeny rozvojové země s výjimkou těch nejméně rozvinutých. My jsme se asi nerozuměli, když jsem hovořila o malých a středních podnicích. Já mám na mysli malé a střední podniky z těch rozvojových zemí. Já si myslím, že je důležité, aby těmto podnikům pomáhaly jejich, vlast, pomáhaly jejich vlastní vlády, státní struktury v rámci zadávání veřejných zakázek. A myslím si, že tyto by právě měly být chráněny proti přílivu zahraničních podniků. A tím se dostávám k největšímu problému, který mám s tímto návrhem. My používáme systém zadávání veřejných zakázek a princip reciprocity k tomu, abychom si vlastně násilím otevřeli trhy v rozvojových zemích, kde ale podle mého názoru pořád ještě je důležité, aby si tyto země chránily svůj vlastní trh. Zvláště trh s veřejnými zakázkami, protože to jsou trhy, kde tedy ta vláda skutečně účinně může pomoci svým vlastním podnikatelům. A konečně poslední připomínka, to už opakuje to, co jsem tu jednou řekla. Není náhodou, že rozvojové země nepřistoupily k té dohodě na platformě VTO, protože se jim nelíbí. Chtějí si zachovat uh, autonomii svých vlastních trhů a my tím vlastně podrýváme opět VTO. Podobně tedy tak to podrývají i všechny bilaterální dohody. Protože tedy náš návrh vlastně jak si odsunuje vývoj na půdě VTO stranou a jak se nutí si přístup na trh z rozvojových zemí. A já doufám, že se mi podařilo vás přesvědčit. Děkuji vám a já vám chci připomenout, že termín eh, pro pozměňovací návrhy je 15. října v 17 hodin. Hlasuje se o tomto stanovisku 5. listopadu. A teď máme další návrh stanoviska, také paní Sargentiny. Tentokrát jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami. E, příslušný výbor je Jury. E, dávám slovo naší navrhovatelce paní Sargentini. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Tady jsem naopak velmi pozitivní a snažím se zlepšit návrh, který máme na stole. Máme za sebou náročný rok ve snaze prosadit transparentnost eh, eh, směrnici o účetnictví, eh, směrnici o transparentnosti. Pořád ještě čekáme na návrh obchodu s válečnými minerály. A teď tedy máme tento návrh o zveřejňování nefinančních informací. Já si myslím, že je to velmi dobrý návrh, který umožní kontrolovat, zda jsou dodržována základní eh, lidská práva, určité společenské postupy a zodpovědnosti a tak dále. Nesmíme zapomínat například na neštěstí, například neštěstí v Bangladéši. Eh, minulý týden jsme zase slyšeli o podobné katastrofě v textilní továrně nedaleko Daky, kde tady eh, devět lidí zahynulo a mnohem víc jich bylo zraněno. Je důležité tlačit naše obchodní partnery k tomu, aby postupovali zodpovědně a komise chce, aby tedy eh, bylo povinné předávat informace o ochraně životního prostředí, o ochraně dodržování určitých základních principů fungování trhu práce, o opatřeních přijatých proti úplatkářství, korupce a tak dále. Pro nás na půdě tohoto výboru navrhuji několik změn. Za prvé, změnit definici toho, co je to velký podnik. Aby tady to byl podnik už od 250 zaměstnanců a několik 500 a také tedy chci mít menší obrat na rozvaze. čímž bychom vlastně se dostali do souladu se stávající evropskou legislativou, která již definuje velký podnik, protože tam je ten práh nadefinován jako nejméně 250 zaměstnanců. Další důležitý aspekt, který jsem zahrnula, je snaha zajistit, že tedy vlastně eh, ten podnik bude předávat informace z celého toho dodavatelského řetězce. V pozměňovacím návrhu 15 v souladu se základními principy OECD a OSN navrhuji, aby, byla zahrnu, aby byly zahrnuty všechny aspekty rizika, včetně tedy uh, rizika, kterého daný eh, podnik které daný podnik představuje pro společnost ve smyslu toho, toho jak jsou dodržována lidská práva a tak dále. Já si myslím, že navrhované ustanovení dodrž nebo vysvětli je takovým tedy, takovými otevřenými vrátky pro nedodržení. Proto mám pozměňovací návrh 17, ve kterém říkám, že je třeba tedy eh, nabídnout vysvětlení na základě posouzení rizik odůvodněné. A zase tedy musíme se eh, držet tedy těch základních principů etického podnikání tak, jak eh, je vyžaduje OECD. A já si myslím, že toto vyjádření by mělo být ještě posíleno a měli bychom vyžadovat jednotný mechanismus reportování, nikoli volitelný. Pokud jde o monitorování a prosazování v praxi, členské státy se musí ujistit, že jsou k dispozici prostředky, které umožní eh, nahlásit případy, kdy eh, podniky informace nefinanční povahy nezveřejní a členské státy by měly možnost povhnat je k soudu či zahájit nějaké správní řízení. A konečně tam eh, zahrnuji tedy požadavky na předkládání informací finanční i nefinanční povahy podle jednotlivých zemí. Víme, že tyto požadavky už platí. Proč to opakuji v této zprávě? Já vám to vysvětlím. Na konci veškerých jednání ke směrnici o zodpovědnosti a transparentnosti a transparentním účetnictví eh, komisař Barnier naznačil, že by byl velmi rád, kdybychom vyžadovali eh, předávání zpráv za všechny země, ve kterých firma působí. A to by se týkalo všech odvětví, nejenom ropy, těžby dřeva a tak dále. Sice tedy tento návrh padl teprve poté, co byl projednán tento návrh, ale my jsme si to vyložili tak, že je to žádoucí iniciativa a proto tedy doporučuji výboru Jury, aby tuto možnost zvážili a myslím si, že by to bylo dobré, kdybychom podpořili výbor Jury. Děkuji. Děkuji vám a dávám slovo panu Cortesu Lastrovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já teď budu vlastně takovým trošku stínovým navrhovatelem k paní Sargentini, eh, protože můj kolega tady eh, není a vlastně mě požádal, abych já eh, mm, vyjádřil jeho názory k tomuto mm, stanovisku. Děkuji paní Sargentini za její práci a Můžeme říci, že souhlasíme s navrhovanými změnami, tak jak tady se o tom hovořilo, včetně otázky definice velkých podniků a vysvětlení Eh, jak se to váže k určitým rizikům. Nicméně mám také jednu poznámku, eh, o které jsme již diskutovali. Eh, jsou to pozměňovací návrhy 15 a 24. A tady je to otázka rizika spojená s mm, dopady na lidská práva, sociální aspekty a environmentální aspekty. Tady bychom si přáli trošku otevřenější pojem a udržet odkaz na rizika s tvrdým dopadem. To vlastně by mohlo mít trošičku um, nejednoznačný dopad na interpretaci těchto pojmů. Děkuji vám. <clears throat> Merci beaucoup. Děkuji. A teď pan Ferenc. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také paní Sargentini poděkovat za její uh, návrh. E, je to návrh, který odpovídá vůli našemu, našeho výboru e, týkající se chování firem, e, které jsou aktivní v rozvojových zemích. Paní z Argentíny v jednom pozměňovacím návrhu upřesňuje, že to také odpovídá naší snaze učinit hospodářství celosvětově udržitelnějším. Jde o to, jak můžeme ovlivnit chování rozvojových zemí. Vyžadovat od našich firm, eh, které pracují mimo eh, vyžadovat od nich transparentnost, to je velmi dobré, ale zároveň se domnívám, že i ty země, eh, ve kterých jsou naše firmy aktivní, by měly učinit krok směrem k větší transparentnosti. Takže já se obracím ke komisi a ke službě pro vnější činnost, abych se zeptal, zdali v této fázi vyjednávání s našimi partnery bychom z tohoto eh, neměli učinit eh, náš požadavek. Požadavek, aby i naše firmy žádaly transparentnost od svých partnerů v těch eh, třetích zemích, v rozvojových státech. A to je něco, co by se nemělo vztahovat pouze na naše firmy, ale na veškeré firmy. Nejenom na unijní, ale na všechny. Nemusím vám jistě vysvětlovat, že v Africe například se Čína opravdu chová jako utržená z řetězu. Eh, myslím, že kdybychom od jedněch chtěli vyžadovat eh, nějakou upřímnost, transparentnost a tak dále a od druhých nikoliv, tak by to nebylo k ničemu. I naši partneři musí jít touto cestou. Předsedkyně, děkuji. Teď bych ráda dala slovo komisi, eh, konkrétně panu Nikolovi, Bernie a Bádovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci a připomínky. Myslím, že to bylo v Dubnu, kdy komise přijala návrh, který byl skutečně vyvážený a zároveň ambiciozní. Tehdy jsme se rozhodli eh, jít cestou eh, zdůraznění této potřeby eh, pro firmy nad 500 zaměstnanců Eh, abychom vyslali jasný signál, že eh, tímto opatřením neklademe eh, žádný další požadavek na malé a střední podniky. Byly tady určité obavy ohledně firem o 250 firem. Ty ovšem stále ještě Eh, jsou firmy, firmami, které by tímto opatřením dosti eh, trpěly. Takže toto je eh, návrh koncipovaný tak, že jasně vysílá signál naší ambice o touze a cíly větší transparentnosti a samozřejmě i hospodářský růst a růst zaměstnanosti jsou e, cíly, které sledujeme jak v Unii, tak v třetích zemích, v rozvojových zemích. Má to samozřejmě dopad i na vnitřní trh, ale zároveň e, jsme tady prostě nechtěli e, klást další břemeno na malé a střední podniky. Proto ten rozdíl Chci tady ještě zdůraznit, že se jedná zhruba o 18 tisíc firem, které by, kterých by se těchto eh, opatření dotkla. Pak je tady už teď 2500 firm v současné době, které se takto ochovají. To znamená, že by se ten počet zvýšil šestinásobně, tak je to e, skutečně opravdu ambiciozní projekt, ale opakuji, bez toho, aniž bychom zatěžovali e, bez toho, abychom zatěžovali ty malé a střední podniky. Takže e, zúčastněné strany byly informovány, připomínkovaly to a rovněž tady je e, takový určitý prvek flexibility ohledně e, sdělování informací. E, firmy se mohou rozhodnout, kdy je to pro ně nejvhodnějším momentem vzhledem k dalším okolnostem. Máme tady určité mezinárodní rámce, které navrhujeme, které již byly ověřeny, shodány užitečnými a domníváme se, že e, je to opravdu účelné, e, tento princip flexibility ohledně oznamování těch informací je důležitý, aby si firmy mohly vybrat, kde je to pro ně užitečné a relevantní. Chci také zdůraznit, že s tímto návrhem vlastně předstupujeme s požadavkem ohledně poskytování informací e, v kontextu těch představenstev finančních Eh, a, a vlastně finančních dokumentů a že to vnímáme jako velmi významný krok kupředu. Předsedkyně, děkuji. A znovu tedy dám slovo paní Sargentini, aby mohla tuto věc uzavřít. Já si myslím, že mohu hovořit skutečně velice stručně. Vážím si podpory frakce SD velmi dobře chápu to, co říká pan Gerens v tom smyslu, že bychom rozvojovým zemím měli umožnit, aby se také e, zamýšleli nad tím, jak fungují firmy, které jsou u nich aktivní, aby e, měli e, aby šli touto cestou a myslím, že to nefinanční výkaznictví, tak jak je koncipováno, také umožňuje investigativní Eh, novinářům a nevládním organizacím zpracovávat eh, údaje, které z těchto výkazů eh, vyčnívají a tyto nefinanční typy výkaznictví mohou být skutečně velice užitečným nástrojem pro ty, kteří vytvářejí eh, politiku a koncepce eh, v rozvojových zemích. A poslední připomínka eh, ke komisi. Ano, myslím si, že to vykazování firmami by se mělo odehrávat samozřejmě za dodržení Eh, těch principů, eh, nebo principů toho, aby eh, to bylo relevantní a užitečné pro ně. Nicméně ne pouze pro ně. Musí to být také relevantní a užitečné pro společnost jako takovou. Takže je třeba objasňovat rizika, jak zase definovat, co je riziko, riziko e, pro společnost a tak dále. Pak je třeba tam zahrnout celý ten řetězec, e, protože je možno e, nějaká rizika opomenout. Pomysleme na textilky v Bangladeši, to jsou určitá rizika, která jsou riziky ne pouze pro firmu, ale pro celou společnost. A k definici toho, co je třeba rozumět velkým podnikem, já jsem použila definici, která je užívána v evropské legislativě a myslím, že je dobré, když Evropský parlament eh, projevuje snahu zůstat eh, soudržný ve svých textech s ostatními eh, termíny v jiných komunitárních nástrojích. Pozměňovací návrhy myslím rovněž do zítřka. Ano, potvrzuji, že termín pro pozměňovací návrhy je zítra 17 hodin. Děkuji. A další bod na našem programu je zpráva pana Predy eh, pro výbor pro rybolov. Je to velice důležité stanovisko o dohodě o rybolovu s Marokem. Ale pan Preda tady není. Ale je na cestě tak já navrhuji, abychom neodcházeli ze sálu, on už je ve výtahu. Přerušíme tedy na dvě minuty naše zasedání. Můžete si třeba vydechnout, zatelefonovat a hned budeme pokračovat, jakmile pan Preda přijde. La commission reprend ses travaux. Tak výbor bude pokračovat zasedání. Pan Preda už je přítomen. Bude nám předkládat své stanovisko k dohodě o rybolovu s Marokem. Prosím, pane Predo, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám všem za pochopení že já jsem byl připraven, že tady budu hovořit až v 16.25 minut a byl jsem na jiném zasedání. Já vám tedy předkládám eh, dohodu mm, Evropská unie Marok stanovující eh, možnosti eh, rybolovu, rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami. Tady příslušný výbor je výbor pro rybolov. Návrh stanoviska se týká velmi důležité dohody pro EU. Je to druhý, druhá nejdůležitější dohoda o rybolovu uzavřená s rozvojovou zemí po té, co eh, jsme eh, minule hlasovali o Mauretánii. Maroko a EU mají eh, dohodu asociační a také statut Eh, stanovený na pět let eh, od roku 2009. Eh, je to velice důležitý text. Jehož schválení bylo v prosinci 2011 odmítnuto. Současný protokol byl projednán komisí na základě mandátu od Rady z února 2012 po fázi kontaktů, která, které měly obnovit důvěru mezi oběma stranami. V listopadu 2012 začala oficiální jednání. 24. července byla dohoda parafována po šesti kolech jednání, která vůbec nebyla jednoduchá. A v případě těchto jednání hlavní Eh, sporné body byla otázka finančního příspěvku placeného EU eh, v této dohodě o rybolovu a zejména eh, tedy zohlednění těchto aspektu. Já bych chtěl zdůraznit, že nejde pouze o převzetí již minulého textu. Jde o dohodu, která je v, podstatné, v podstatných věcech eh, nová a bere v úvahu kritiky, které před dvěma lety v prosinci 2011 vyjádřil parlament. Ty kritiky chci připomenout, eh, týkaly se tří bodů. Za prvé eh, poměru mezi náklady a výnosy. Za druhé, Eh, říkalo se, že protokol nezaručuje trvalo, trvalé udržitelnost eh, rybích populací. A za třetí bylo řečeno, že se nerespektuje také mezinárodní právo, protože nebylo prokázáno, že místní eh, obyvatelé mají výhodu z pozitivních dopadů příslušného protokolu. Jak bylo eh, uvedeno ve stanovisku, které jsem vypracoval, tyto tři body podle mého názoru byly vylepšeny. Všechny tři body jsou nyní lepší. Za prvé, pokud jde o ten poměr nákladů a výnosů, tak jak, eh, jsme to, tak jak to bylo kritizováno v prosinci 2011, tedy první bod, poměr eh, nákladů a výnosů. Tato věc byla výrazně zlepšena. Možnosti eh, rybolovné, tedy rybolovná práva se zvýšila o 33% oproti předchozímu protokolu z hlediska objemu a došlo popravdě řečeno k určitému poklesu o, z na 137 ze 156, čili tady došlo k určitému poklesu, ale eh, pokud je o objem, došlo k nárůstu. Evropská unie eh, tady z 36 eh, milionů bylo snížen ten příspěvek na 30 milionů ze strany EU a přístup k zdrojům je tady zohledněn. Přístup Příspěvek EU eh, se snížil, ale 10 milionů bude placeno eh, rybolovním odvětvím za přístup k těmto rybolovním zdrojům. Eh, pokud je o příspěvek EU, to musím zdůraznit, zhruba polovina tohoto příspěvku, těch 30 milionů, má rozvíjet sektor rybolovu v Maroku. Tato obálka, která má podpořit tento sektor, je zvýšena z 13,5 na 14 milionů, čili dochází tady k nárůstu. Není to zdvojnásobeno, je to malý nárůst, ale přece jen nárůst. A to je samozřejmě velice důležité pro náš výbor. Pokud jde o druhý bod, Připomínám, že jsme kritizovali, že protokol eh, nezajišťuje udržitelnost rybolovných zdrojů. Princip udržitelnosti je nyní základní podmínkou pro navrhované aktivity. Je to princip, který je jasně zapsán do protokolu a který je brán v úvahu, byl brán v úvahu během jednání. Obě strany se opírají o vědecké údaje, nejnovější údaje o stavu rybích populací a o pravděpodobném vývoji v prvních letech provádění dohody a také o, o dopadech rybolovných práv z minulé dohody. Text počítá s většími kontrolami úlovků, eh, například nejrůznějšími postupy, včetně eh, kontrol eh, satelitem nebo kontrol na, přímo na palubě plavidel a podobně. Eh, tedy pozorovatelé budou přímo na palubě, budou kontroly úlovku při vykládce a podobně. Ekonomické a sociální dopady na místní obyvatelstvo, to je třetí bod. Ty budou moci být posouzeny. Maroko by mělo periodicky poskytovat podrobné zprávy o využití finančního příspěvku který má podporovat příslušný sektor a má mít také ekonomické a sociální dopady a to má být podle článku 6 protokolu eh, specifikováno pro příslušné regiony. Tam je jasně řečeno, že marocká strana musí předkládat periodicky a podrobně informace o tom, jak eh, příslušná země využila finanční eh, zdroje z finančního příspěvku a jak podpořila místní obyvatelstvo. I v předchozím návrhu protokolu bylo podobné ustanovení, ale teď je tady rozdíl v tom, že tady máme větší požadavky monitorování na třech úrovních. Jednak sledování projektů, které dostávají podporu a dále také dříve, než vyprší protokol, jejich náležité posouzení. Evropská unie je zastoupena ve smíšené komisi a ta bude moci konkrétně na základě zeměpisných údajů vyhodnotit dopady eh, dohody na místní obyvatelstvo. Já myslím, že tady máme důležitý nástroj je tady určitá progresivnost a podmíněnost finančního příspěvku. A to je zcela jasně definováno. To bych chtěl zdůraznit. Také je tady lepší možnost Eh, zaměstnávat marocké rybáře na evropských pravidlech. Tady je také eh, konkrétně popsáno, v jaké míře se která ustanovení zlepšila. Já myslím, že tím bude možné vyhnout se politickým, ideologickým diskursům, které vůbec nehovoří o zájmech rybářů, ale pouze o politických aspektech více či méně ambiciozních. Teď tady máme jasně stanoveno, že eh, jde opravdu o rybáře a čísla tam ukazují jasné zlepšení. A konečně eh, lidská práva. První článek protokolu uvádí tento aspekt. První článek protokolu musí být jasně interpretován, taková je eh, věc, musíme to vnímat spolu s článkem 8 Eh, kde je uvedena možnost pozastavení, čili jsou určitá, určité principy stanoveny v prvním článku a článek 8 hovoří o možnosti pozastavení dohody. A eh, tedy musíme tyto dva články vidět v souvislostech. Takže je v případě tedy porušování lidských práv je možné pozastavit tuto dohodu tento protokol. Ze všech těchto důvodů si myslím, že jde o dobrý protokol, který umožní na nových základech partnerství, eh, které nás spojují, nás EU s Marokem, eh, pokračovat v rozvoji pozitivním pro místní obyvatelstvo eh, a dokonce z dopady i na jich od Maroka. Takže to je vše, co jsem k této věci chtěl říci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan Neusser má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Naproti koleg- na rozdíl od kolegů vidím celou řadu bodů, které vnímám kriticky a které tady mě odrazují od uzavření této dohody. Jako obvykle tady, tady započítáváme i plavidla z oblasti e, západní Sahary, ačkoliv ne, tady jsme nevstoupili do jednání přímo s e, některými tady e, menšinami v této oblasti, což je podle mě porušení lidských práv. Pak použiji tedy příklad dohody s Grónskem, protože tady máme jasně formulovanou eh, doložku o ochraně lidských práv, ve které se říká, že pokud tedy dojde k jasnému porušení lidských práv, pak smlouva přestává platit. Článek 2 v této dohodě ovšem eh, je formulován jinak v případě Maroka. Tady pouze odkazujeme na to, že je třeba dodržovat eh, demokratické principy a lidská práva, tak jak jsou obvykle vnímána. Čili měly by inspirovat zahraniční i uh, interní politiku Maroka. Je to tedy jen takový návod, ale nejsou tam žádné sankce v případě, že Marok barku dojde k porušování lidských práv. A já se ptám komise, proč v jednom případě je možné mít jasnou doložku o dodržování lidských práv, ale v případě Maroka ne. Moje druhá otázka je, zdali komise je připravena hovořit s některými politickými zástupci tedy západní Sahary, konkrétně té autonomní oblasti Polisáriov. protože já vím, že tedy situací na západní eh, Sahaře se zabývá můj kolega Ivo eh, Weigl a upozorňuje neustále na to, jak tedy vlastně marocké úřady diskriminují obyvatele západní eh, Sahory a já si myslím, že vlastně i takto formulovaná dohoda porušuje základní lidská práva obyvatel západní Sahary, neuznává jejich identitu, jejich právo na samostatnost, a myslím si, že naopak tedy a myslím si tedy, že pokud bude dohoda uzavřena v této podobě, znamená to další tlak na obyvatele západní Sahary, kteří nás v tomto ohodu kontaktovali. A já si myslím, že něco podobného nemůžeme strpět. A proto navrhuji, abychom tuto dohodu v této současné podobě odmítli. Já s tím rozhodně nemohu souhlasit. protože eh, tady jednak eh, jak se ztratíme reputaci eh, skutečného zástupce lidských práv a ohrozí to i situaci našich evropských rybářů, a to nemluvím o situaci obyvatel západní Sahary. Madame Paní Mesner má slovo, prosím. Ano, děkuji, já jsem stínová zpravodajka. Já se mohu přispojit, připojit naprosto ke svému kolegovi. Má pravdu v tom, že když v prvním čtení byla tato dohoda odmítnuta z různých důvodů, především také proto, že lidská práva tam nebyla dostatečně důkladně zmíněna, a to tedy především Eh, se týká západní Sahary, která je autonomní oblastí, která nespadá pod eh, marocké právo. A pak jsou tu ještě další otázky, které nás napadají v tomto ohledu. Například eh, je-li ten tedy zisk pro Evropskou unii opravdu tak důležitý, zvláště v oblasti rybolovu. A je také otázka, zdali tedy v zájmu rybolovu jsou dodržovány principy trvalé udržitelnosti a tak dále. Dobře, ale e, tedy pro mě je kritickým bodem především tedy to dodržování lidských práv. Tato klauzule je ve smlouvě formulována příliš vágně, ale já si myslím, že je to naprosto zásadní pro naši rozvojovou politiku. Tam musíme vždycky velmi prosazovat princip dodržování lidských práv a to způsobem, který může být kontrolován a sankcionován. A v této dohodě to bohužel nejde a proto je důležité text vylepšit, čili já to vidím úplně stejně jako můj kolega a zvláště tedy, tedy ta problematika západní Sahory, to vlastně není vůbec uh, Maroko, je to autonomní oblast. A tady není vlastně legislativně úplně jasně uh, jasné, kdo tedy bude mít přístup k výsostným vodám, které tam přiléhají. A já si myslím, že je to tedy vlastně chyba v samé konstrukci eh, smlouvy a já si také nemyslím, že bychom mohli s touto smlouvou souhlasit, dokud nebude vylepšeno to ustanovení o dodržování lidských práv a pak a, bude dořešena problematika západní Sahary protože tedy její právní statut je v tuto chvíli nejasný a není přeci možné rozhodovat o osudu určité oblasti bez toho, že by byl bráno v úvahu mínění jejich obyvatel. Čili opakuje tedy oba aspekty, je třeba ještě posílit v dohodě. Pan Regel? Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych se chtěl samozřejmě připojit k tomu, co právě řekli eh, kolegyně a kolegové, eh, konkrétně paní Meissner a pan Neuser. Já bych také chtěl si položit otázku eh, ohledně před, prezentace této zprávy, lépe řečeno toho, jak zpráva prezentuje jich. Co je jihem? Co je ten jich k čertu? Na jich od Bruselu je všechno jich Tady se přece hovoří eh, o marocké hranici, ta je mezinárodně uznána eh, a eh, není tam není nic takového jako západní Sahara. Takovýto dokument by prostě si to měl uvědomit. Tady se jedná o západní Saharu a o Maroko. Musíme dát pozor na to, co tato instituce vytváří. Maroko má samozřejmě různé dohody, různé smlouvy, různé obchodní vztahy i s Evropskou unii, na to má plné právo, ale ale Maroko ani my nemáme e, právo e, činit nějaké dohody s Marokem, e, které zahrnují komodity a přírodní zdroje západní Sahary, protože západní Sahara není součástí Maroka. A pak bych chtěl ještě říct něco o tom ustanovení kolem lidských práv. Tady nejde pouze o západní Saharu. My e, to velmi dobře víme. Bylo e, zveřejněno několik zpráv e, například od nadace Roberta Kennedyho, od ministerstva zahraničních věcí, Eh, od nejrůznějších mezinárodních nevládních organizací, eh, které prostě velice jednoznačným způsobem hovoří o nedodržování pošlapávání lidských práv eh, v západní Sahaře, ale také v Maroku. Maroko má prostě obrovsky špatné renomé, co se týče dodržování lidských práv. A my bychom tyto věci měli vzít v úvahu. I když máme, dejme tomu, dohody, které se vztahují pouze k Maroku, jeho nebo mezinárodně uznaných hranicích. Takže tady by neměl existovat nějaký rabat pro Maroko, co se lidských práv týče. Závěrem bych chtěl říci, že tento protokol je nepřijatelný, eh, měli bychom to celé znovu eh, probrat, znovu eh, vyjednávat, protože to není v souladu s našimi základními principy, s naším e, závazkem vůči dodržování mezinárodního práva a lidských práv. Předsedkyně, já si teď sama udělím slovo. Musím říct, že je to opravdu velice velice překvapující, že e, ve zprávě pana kolegy se neobjevuje výraz západní Sahara a pro mne je nepřípustné, aby Evropská unie e, tady podepsala dohodu, která je v rozporu s, mezinárodními e, práv, s mezinárodním právem. My víme, že tady se jedná o vodní o vodu, která je velice důležitá z rybolovného hlediska a dokud nebudeme vědět, zdali Maročané e, tuto oblast e, od 27,4 e, stupňů severní šířky eh, prostě eh, nazvali eh, v zónou volného obchodu, no tak tady je třeba se ještě nad tím pozastavit, tak jak to stojí a leží, to je není, to není něco, co by mohlo být podepsáno. Paní Levin tady není, ale myslím, vím, že toto je také odrazem jejího stanoviska a já doufám, že se nám podaří přesvědčit výbor pro rybolov, aby tomuto protokolu řekli ne a abychom ho vzájemně zápětí odmítli na plenárním zasedání. Takže omlouvám se, další je pan Deva. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Pokud eh, podepíšeme tuhle dohodu, porušíme mezerní, mezinárodní právo. OSN uznává západní Saharu eh, jakožto oblast takové eh, postkoloniální situace. A když se podíváte na to, co se děje na západní Sahaře, tak obyvatelstvo eh, žije především ve stanech, prostě v eh, hrozných podmínkách a my se tváříme, že se nic neděje ve chvíli, kdy dochází k porušování lidských práv, čili podle mě je to problém kolonialismu, koloniální politiky a musíme podpořit lidi, kteří nemají eh, možnost ovlivnit svůj vlastní osud. A když ještě nahledneme tedy na věc, tedy když jdeme ještě o krok dále a okrademe je o ryby eh, kvůli našemu zisku, tak je to prostě ostuda. Musíme říct komise, ať jde do háje eh, s takovýmhle návrhem. Madame Stifler, vous avez la parole. Oui, juste deux petites... Euh, ano, jenom velice krátce. Uh, já jsem ve stejné politické frakci jako pan Preda, nejsem odbornice na rybolov, u nás se o to stará kolega Vungar, ale myslím, je tady jedna věc. Naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo, Kristiáne, protože to, k čemu teď dochází eh, ohledně nedodržování lidských práv, tak musím říct, že Evropská unie v této oblasti hodně ztrácí. Nemáme právo přijímat eh, to, co je tady předkládáno, protože pošlapávání mezinárodního práva je něco, co se začíná znovu rozšiřovat. A dát zelenou takovýmto e, postupům jenom kvůli zisku, jménem zisku, no já si myslím, že to celé budeme muset probrat e, znova. Tohle prostě v oblasti rozvojové pomoci, humanitární pomoci je něčím, co nemůžeme přijmout. Je to nemožné. Předsedkyně, teď dám tedy slovo Evropské komisi, aby e, obhajovala neobhajitelné. Very. Děkuji. To je opravdu pozbudivé. My chceme poděkovat e, zpravodaji za to, že velmi dobře schrnul obsah tohoto protokolu. Nezapomeňte, že jde pouze o protokol, ta dohoda už platí, platí od roku 2006, tedy, tedy jde pouze o praktickou implementaci dohody mezi Evropskou unii a Marockým královstvím. Všechno to, co tu zpravodaj zmínil, a my chceme také poděkovat všem ostatním váženým poslancům za jejich otázky a připomínky, podstatě poukázali na rozdíly mezi tímto protokolem a tím, který byl odmítnut. Když jsme začali jednat s Marokem v listopadu 2012, měli jsme před sebou usnesení parlamentu, tedy vaše usnesení, a mandát rady. A myslíme, že jsme naplnili obstanovení obou dokumentů, pokud jde o obsah protokolu. Zpravodaj zabíhá do detailů, já to dělat nebudu, ale eh, pokud jde o detaily usnesení a mandátu rady, například se po nás chtělo, abychom eh, vynakládali prostředky Evropské unie účinněji, abychom přispěli k trvalé udržitelnosti a vědecké základně rybolovu a také jsme zajistili, že lidská práva a přínos pro místní obyvatelstvo je jasně formulováno v tomto protokolu. A my si myslíme, že všechny tyhle prvky se podařilo naplnit. Jak už bylo řečeno, a já začnu tedy od toho efektivnějšího vynakládání finančních prostředků. Řeknu, že tedy ta jednání byla složitá, ale z naší strany byla jasná snaha přizpůsobit intenzitu rybolovu tak, aby byla efektivnější pro naše rybáře a zároveň jsme za to nemuseli platit tolik, co v minulosti za posledního protokolu. Což tedy říká i zpravodaj, že vlastně ten povolený objem rybolovu se eh, zvětšil, ale zároveň také zefektivnil. Například máme teď méně plavidla, protože jsme jich stejně tolik nevyužili. A mm, tedy v současnosti mm, ten potenciál odpovídá realitě. Celkový objem vynaložených prostředků klesl o 17%, jak bylo řečeno, a celkové náklady v rámci protokolu narostly pouze o 5%. Proč? To je v souladu s novým principem nové reformované politiky rybolovu, tedy ty zvýšené náklady nesou nyní majitelé plavidel. Proto jsme se dohodli s Marokánci, že to největší navýšení ponese soukromý sektor a tak tomu i bude, pokud tento protokol začne platit. Jak už bylo řečeno, jsou tady také ubrany určité technické podmínky. Situaci se povedlo zlepšit. Můžeme nyní kontrolovat a monitorovat naši Eh, rybolovnou flotilu, máme na palubě pozorovatele a také systém elektronického podávání hlášení, který umožní každodenně monitorovat aktivity naší flotily. Pokud jde o sociální a hospodářské dopady, tady máme například eh, povinnou vykládku podle různých kategorií, povinnost také zaměstnávat místní na eh, obyvatele a všechno tohle je naformulováno v duchu trvalé udržitelnosti. To znamená, že kdykoliv se bavíme například o možnosti rybolovu, vždy začínáme od vědeckých poznatků. Vědecké poznatky čerpáme tedy od vlastně místních eh, kapacit a marockých výzkumných institutů, které se zabývají konkrétně eh, tedy eh, rybí populací v této oblasti. A nyní tedy také ta politika eh, dotací je vlastně v rámci té reformované rybolovné politiky oddělena od jiných dotací a bude zaměřena eh, tedy, je tady oddělena pouze od problematiky rybolovu a bude zaměřena eh, investice vlastně v celém Maroku, na zlepšení situace v celém Maroku. Také máme nyní v protokolu další eh, věci, které tam v minulosti nebyly, například tedy spravedlivou geografickou distribuci veškerých přínosů z této dohody. Když se podíváte na článek 16, my jsme museli jednat mm, o plánování a podpory tohoto odvětví. Probíhá to na třech úrovních. Zaprváme tedy ten zastřešující orgán, který monitoruje eh, dodržování protokolu a následně tedy vypracuje zprávu. Maroko bude pak eh, monitorovat jednotlivé projekty a my budeme schopni vyplatit eh, dotace do daného sektoru pouze pokud se podaří procházet, že implementace proběhala v souladu se základními principy, jako je například spravedlivá geografická distribuce a tak dále. Pak tu máme tu druhou úroveň, to znamená, kdykoliv bude finalizován jeden z projektů, bude vypracována zpráva o finalizaci a implementaci tohoto projektu, takže budeme schopni vyhodnotit, zdali ty eh, skutečné přínosy tohoto projektu odpovídají eh, našim úvodním prognózám. A pak tady budeme mít třetí zprávu, což je ta obecná zpráva, která bude k dispozici také vám a ostatním institucím, a která bude schrnovat veškeré aktivity v rámci sektoru. To je tedy velmi důležité, protože nám to umožní, tedy umožní to evropským institucím sledovat, co se skutečně děje a jaké společenské přínosy to má a tak dále. Pokud jde o to ustanovení o lidských právech, To je tady uvedeno v článku 1 a já si myslím, že je třeba na to nazírat současně s článkem 8. Máme možnost pozastavit jednostranně provádění tohoto protokolu, pokud my, tedy Evropské instituce, narazíme na případ porušování lidských práv. Omlouvám se, paní předsedkyně, že jsem mluvil tak dlouho, ale je to něco, na čem jsme dlouho pracovali a já si myslím, že výsledný text je v souladu s mandátem rady i s vaším usnesením. No, děkuji vám. A e, jsou tady žádosti e, o slovo. Někteří poslanci chtějí něco dodat. Pan Neusser. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám například jednu konkrétní otázku k jedné té připomínce. Mně připadá podivné, když komise hovoří pouze o Maroku, protože jsou tu různé regiony. Máme tu Maroko, ale máme tu také oblast západní eh, Sahary a já si myslím, eh, že máme právo čekat od komise správního hlediska přesnou terminologii, čili ta terminologie by pak byla tedy Maroko a okupované území západní Sahary. A Já tedy také nevím, jestli vůbec komise jednala s tím eh, zástupcem eh, západní Sahary a tedy opět mi chybí tedy stejně úderné ustanovení, jaké v dohodě s Gronskem o lidských právech v dohodě o Maroku. A konečně provedli jste opravdu nějaké vyhodnocení situace, pokud jde o lidská práva, tak jak jsou dodržována přímo na území západní Sahary? Děkuji, pane Neusere A pan Deva? Já musím pogratulovat komisi na eh, to, jak báječně nás eh, svádí z cesty, ale přesto musím položit jednoduchou otázku. Jestliže hovoříme o trvale udržitelném rozvoji, znamená to, že finance, které dáme Maroku, se dostanou i obyvatelům západní Sahary a pokud ano, je to tedy zajištěno a pokud ano, jaké procento obdrží z celkového objemu obyvatelé západní Sahaři, kteří, kteří žijí v opravdu strašných podmínkách. Chtěla by komise odpovědět na tyto otázky? Děkuji vám, paní předsedkyně, v rámci možností, ano. E, já Myslím, že to je opravdu eh, velmi citlivé, politicky citlivé téma, také velmi zvláštně zbuzující téma. Eh, to ovšem není předmětem tohoto protokolu. Eh, my se protokolem snažíme zajistit, abychom vyřešili problémy, které přednesl Evropský parlament v roce 2011. A to, co jsme řekli, a to je možná reakce na vaši poslední otázku. Chtěli jsme mít jistotu, že tady bude zeměpisné rozložení. Není tam stanoveno eh, procento, ale máme k tomu co říci, když eh, během první fáze eh, plánování přijdou s něčím, co nebude přijatelné, například veškerou podporu použijí pouze pro region Tangeru. No tak my řekneme, ne, to není přijatelné. To není linie, kterou jsme dojednali. Čili musí tady být jasně zeměpisné rozložení eh, financí pro všechny regiony, kterých se to tady týká. To budeme dělat ve společném výboru, ve smíšeném výboru. A pokud jde o zástupce západní Sahary, my jsme je několikrát eh, se s nimi setkali a jednali s nimi, ne, že bychom je ignorovali, ale je tady eh, obecná pozice EU, eh, eh, k, my podporujeme obecnou pozici EU v této záležitosti, kde se vyjadřuje politické prohlášení v této věci. Chceme vytvořit mechanismus, který umožní institucím přijmout opatření ano, já myslím, že to stačí eh, jako odpověď na tuto otázku. A teď dávám slovo opět panu Predovi, aby uzavřel celou věc. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já zdaleka eh, nemám eh, ambici uzavřít takovouto diskusi. Já myslím, že pozice jsou jasné. Já eh, prostě oceňuji eh, jednání, které odvedla komise. Já upřímně řečeno eh, jsem vzal ten text, který tady je, text protokolu. Jsem si ho vzal sem sebou. Je to 17 stránek přílohy, nebo dokonce ještě více pak jsou tam ještě technické eh, přehledy a podobně, všechny ty podrobnosti, ale nakonec jsme k těm podrobnostem protokolu vůbec v diskusi nepřikročili. Eh, takže upřímně řečeno, trošku mě to zklamalo. Já jsem si připravil na velmi konkrétní diskusy ke konkrétním částem, k té či oné eh, části celého protokolu, ale my o protokolu tady vlastně nediskutujeme. E, takže já vlastně se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku. My jsme tady prostě v situaci politické volby. Velice jasné politické volby, když vy říkáte, pane Weigle, co to je jich, tak vy se ptáte na věc, kterou velice dobře víte. O co jde, když se řekne jich? Maroko e, říkáte části, kterou vy nazýváte západní Sahara, tak Maroko to nazývá jihem. A v našem textu eh, nehovoříme o jižních provin- provinciích, hovoříme o jihu, zeměpisném jihu. Zeměpisně jich existuje vždycky. Zeměpisně jich existuje. My bez mikrofonu. Diskuze v sále bez mikrofonu. předsedkyně, je třeba používat mikrofon, jinak není možné překládat a tlumočit. Děkuji. Dobře, takže já jsem velmi ráda, když vidím, že naše expertka přišla, pozdě ale přišla, ale my jsme ještě neskončili celou tuto věc, takže jí dám slovo a pak dám ještě jednou slovo panu Predovi. Já bych teď eh, samozřejmě mohl rozvinout celou argumentaci. Eh, bohužel, jak to tady bylo naznačeno, jako kdybychom byli někde v Maroku nebo někde jinde a ne v Evropském parlamentu. Nikoli, nikoli, my jsme v Evropském parlamentu, každý má své stanovisko a nemůžeme stigmatizovat Eh, lidi, eh, kteří nechtějí bojovat proti stanoviskům jiných. Tady máme protokol, který vyjednala komise s marockou stranou. Já jsem předložil své hodnocení eh, z hlediska těch bodů, které jsme my sami vyjádřili před dvěma lety. A prostě konstatuji, že došlo k zlepšením v těch bodech, o které nám šlo. Myslím, že komise v jednání udělala velký pokrok. Já myslím, že ten pokrok je velký, to je můj názor. A já nemohu ignorovat to, že popřít přístup k finančním prostředkům z EU, které by mohly přispět k rozvoji Maroka, tak to myslím, že popřít nebo upřít tento přístup k těmto financím, to je prostě e, otázka, co je přijatelné. Když odmítneme protokol, tak nebude zajištěn určitý pokrok v Maroku. Ta podpora tomu pokroku v Maroku. A jestliže evropští rybáři Eh, ne, nepojedou lovit ryby do eh, prostředí Maroka, no tak tam pojedou lovit ryby jiní. Eh, to je jasné, to je také již vyjádřeno i v analýze komise. A vy velice dobře víte, že to tak je. Já myslím, že mechanismus, který je popsán v protokolu, ta myšlenka určitého monitorování, pravidelného monitorování a analýzy využívání finančního eh, příspěvku pro rozvoj místních komunit, to je mechanismus, který je tam jasně uveden a musíme eh, projevit také určitou důvěru v provádění eh, tohoto protokolu. Já osobně mám důvěru v, v toto ujednání mám důvěru k tomu, co dojednala komise. A myslím, že si musíme vyslechnout také stanovisko jiných výborů. Tím končím a Opakuji, že se nám nepodaří vyřešit otázku, kterou jste tady vy nadnesli, otázku Sahary, západní Sahary a tím, že to se nám nepodaří vyřešit jenom tím, že zablokujeme další protokol. Chceme-li uvažovat o rozvoji, pak si myslím, že prostě tato forma je mnohem lepší než to, co tady bylo předloženo minule. Je to pozitivnější pro obyvatelstvo Maroka a z hlediska rozvoje. A jinak si myslím, že není možné situaci změnit jenom tím, že se budeme odvolávat na boj v západní Sahaře. Já myslím, že je prostě třeba diskutovat o tom protokolu. Bod po bodu a sledovat jak je možné to celé realizovat. Madame Isabella Levin. Paní Isabella Levin má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji vám za to, že mohu hovořit za frakci zelených. Omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě, tím pádem jsem nevyslechla diskuzi, ale chtěla bych eh, se s vámi podělit eh, o své vlastní eh, připomínky a názory a o názory a připomínky zelených. Myslím, že s tímto protokolem jsou vážné problémy. Já jsem sama byla spravodajkou eh, k vnější dimenzi společ, reformované společné zemědělské eh, pardon, eh, politiky v oblasti rybolovu a myslím, že se nám podařilo dospět k výrazným zlepšením ohledně toho, jak by měly vypadat do budoucna dohody s třetími zeměmi. Opravdu si nemyslím, že tento nový protokol je právě příkladem toho, nad, čím jsme se všichni shodli jedním z takových základních stavebních eh, kamenů eh, těch nových eh, dohod, které by měly být udržitelné, je otázka lidských práv. Na tom se shodl parlament s radou a mandát rady či lépe řečeno, když Rada vydala mandát Evropské komisi, aby se Eh, započala jednání o novém protokolu s Marokem, tak bylo jasně řečeno, že tyto protokoly musí respektovat lidská práva a že takováto ustanovení musí být nedílnou součástí těchto textů. A vidím, že zpravodaj se domnívá, že v tomto protokolu existuje ustanovení o lidských právech. Já se ale obávám, že s tím nesouhlasím. Pokud se totiž podíváte na jakékoliv eh, jiné dohody, které má eh, Evropská unie například se Santome, eh, s Madagaskarem, Gronskem, Kapverde a tak dále, tak vždy existuje specifické ustanovení ohledně pozastavení eh, uplatňování protokolu a to pozastavení může iniciovat eh, jakákoliv ze stran, pokud se domnívá, že dochází k zcela zásadnímu poškození dodržování lidských práv, tak jak je to stanoveno v článku 9 eh, dohody o Skotonu, eh, anebo v článku 6 Evropské smlouvy. To jsou zcela jednoznačně formulované texty, formulovaná ustanovení ve všech protokolech, kromě tady tohoto případu. Co tady máme, je odkaz na dohodu o sousedství mezi Evropskou unii a Marokem, kde se hovoří o Všeobecné deklaraci lidských práv, která by měla inspirovat eh, vnitrostátní a zahraniční politiku společenství a Maroka. To není ani eh, blízko Eh, ustanovením o lidských právech, tak jak eh, tato ustanovení existují ve všech ostatních eh, dohodách. Takže já chci zdůraznit, že to není nějaká náhoda, že to není něco, co by se stalo prostě opomenutím toho či onoho. Vím, že komise Eh, vlastně pokaždé, když se ptáme na eh, jednání ve výboru pro rybolov, jak ta jednání s Marokem postupují, eh, tak komise hovoří o ekonomických aspektech a pak je tady další téma a to je právě téma lidských práv. A Maroko opravdu odmítlo ustanovení o lidských právech zahrnout do tohoto textu. A přitom ta ustanovení existují ve všech ostatních dohodách. Tady to eh, ustanovení o pozastavení eh, hovoří pouze o případech, kdy dojde k nějakému eh, sporu, ale nehovoří se tam o nedodržování lidských práv jako důvodu pozastavení platnosti tohoto E, textu. Takže to je prostě v rozporu s tím, e, na, s čím se již, co již schválila rada a myslím, že to není náhodou, že Maroko nechtělo tuto, toto ustanovení do textu začlenit. E, můžeme si klást otázku proč, ale ono je to velice jasné. Proto také Igo Weil, já, Marses a další neměli možnost E, vlastně navštívit ta jižní teritoria, když jsme o to požádali, ať už jim říkáme jakkoliv, jižní teritoria či západní Sahara. Také jsme kontaktovali eh, marockou ambasádu, chtěli jsme se setkat s guvernérem eh, v provincie, s eh, obránci a obhájci lidských práv, chtěli jsme na vlastní oči poznat, jaká je ta situace v těch oblastech a neměli jsme tu možnost. Iva a já si myslím, nemůžeme, nemůžeme být nazváni jako agenti provokatéři E, proč tedy to tak bylo? Proč nás nepustili dovnitř a proč Maroko vystavělo 270 kilometrů dlouhou zeď uprostřed pouště, která odděluje osvobozená, eh, osvobozená území a okupovaná území západní Sahary. To přece není demokratické. Lid západní Sahary eh, nebyl vůbec konzultován eh, ohledně toho, jak si představuje svou vlastní budoucnost, sebeurčení a tak dále. Už to budu muset skončit, já vím, ale chtěla bych také tento výbor eh, upozornit, že eh, výbor pro rybolov teď požádal naši právní službu o právní stanovisko ohledně legálnosti Eh, toho, že si Evropská unie vlastně kupuje možnosti rybolovu v ekonomické zóně eh, západní Sahary, protože pokud vím, eh, tak Maroko vlastně si nikdy nenárokovalo ty vodní plochy západní Sahary, takže tady bude muset patrně právní stanovisko dospět k závěru, že se jedná o mezinárodní vody, takže tady už vznikají další další obavy nejenom v oblasti lidských práv, ale také ohledně statutu těchto vod a e, tady už vstupuje do hry tedy další aspekt v souvislosti s případným nákupem ryb z těchto e, území. Takže já jsem proti tomuto návrhu protokolu. Nemyslím si, že je v souladu s demokratickými zásadami a měli bychom ho jako takový odmítnout. Děkuji. Děkuji. A znovu dám slovo panu Predovi, pokud eh, chce ještě se vyjádřit k tomu, co eh, paní Lvin právě řekla. Děkuji vám. Paní předsedkyně, já chápu stanovisko paní Levin. Myslím, že ho již vyjádřila v předchozích eh, jednáních jenom jednu věc. Lituji toho, že jsme prostě nedokázali vzít v úvahu všechny aspekty e, této nové situace e, spojené s jednáním, která vedou, e, která vedou pracovníci komise. Vše, co mohu učinit, abych ještě tu diskuzi nějak doplnil, je vám citovat první článek protokolu, v druhém odstavci se tady říká, že implementace stávajícího protokolu odpovídá článku 1 dohody o přidružení a spolupráci a o článku 2 ohledně e, zásadního dodržování lidských práv a e, jedná se o respektování demokratických principů a lidských práv, tak je to e, stipulováno v E, deklaraci o lidských právech a je to tedy nedílná základní součást textu. Takže prostě tady to je takto řečeno. E, myslím, že už nemohu udělat víc, podobně jako komise, nezáleží samozřejmě na mě, bude učiněno víc či nikoliv, ale já mohu než opakovat to, co jsem již před chvílí řekl, v tom smyslu, že se domnívám, že vyjednávání komise Eh, dospělo k s ohledem na rok 2011 k výraznému pokroku a ty články e, protokolu číslo 1 a 2 jsou dostačující pro zajištění kontroly a následné kontroly toho, co opravdu e, v, na území e, probíhá. A teď nezbývá, než to rozhodnout hlasování, protože já respektuji, že máte opačný názor. To je prostě vše, co v tuto chvíli mohu říct. Děkuji vám. Chci ještě připomenout, že pro předložení pozměňovacích návrhů návrhů. Máte čas do 16. října v 12 hodin v poledne. A teď máme před sebou druhý návrh stanoviska, který byl zpracován panem Predou. Jedná se o Evropskou investiční banku a e, Evropskou záruku pro investice. E, následně tedy e, souladu tedy s eh, rozhodnutím koordinátorů DV o výměně názorů. Takže teď krátká diskuze k pozměňovacím návrhům, tak jak byly předloženy k tomuto textu týkajícího se Evropské investiční banky. Dám vám, vám tedy slovo, pane Predo, abyste komentoval ty pozměňovací návrhy a řekl, jak k ním máte přístupy. Děkuji, paní předsedkyně, ujímám se slova s nadějí, že nebudu tak izolován jako v předchozím případě. Já jsem velmi rád, že máme možnost možnost eh, krátce diskutovat o pozměňovacích návazích, které byly předloženy k mému stanovisku. Eh, je to tedy stanovisko pro výbor rozpočtový. Eh, kolegové předložili pozměňovací návrhy a z těch zelení panem Sta- reprezentovaní panem Stásem a vámi, paní předsedkyní a paní Grése, tedy skupina zelených byla nejaktivnější, předložila 13 pozměňovacích návrhů, já sám mám 5 pozměňovacích návrhů, pan Deva eh, předložil dva návrhy. Obecně za to eh, bych chtěl zdůraznit, že velká část těchto pozměvacích návrhů jde stejným směrem, což dokazuje, že je tady konvergence názorů v našem výboru pokud jde o aktivity EIB v třetích zemích pokrytých zárukou EU. Chtěl bych poděkovat autorům pozměňovacích návrhů a to jak za návrhy, tak za spolupráci při vypracování kompromisních návrhů. Podařilo se nám vypracovat šest kompromisních návrhů, pět se zelenými, jeden s eh, z ECR a já bych stručně tyto kompromisy vysvětlil a požádal vás, abyste je při hlasování podpořili, protože si myslím, že jsou to přiměřené, rozumné kompromisy a e, vylepšují návrh Evropské komise. Kompromis se především týká financování, tak jak to e, provádí EIB e, finanční prostředníky. První kompromis říká, že je třeba větší transparentnost pro tyto, pro tyto aktivity eh, úvěru eh, prostředníky. Tyto půjčky by měly mít jasný dopad na rozvoj. Další důležitá myšlenka. Půjčky EIB musí podpořit eh, soukromý sektor v příslušných zemích a to podle priorit příslušné země. Kompromis 2 zdůrazňuje, že EIB musí spolupracovat s finančními prostředníky, kteří mají dobrou reputaci a e, je tady seznam, je třeba vypracovat seznam e, požadavků. Kompromis zdůrazňuje dvě věci. Za prvé, banka by měla e, posílit financování projektů v oblasti zdravotnictví a školství a na druhé straně Eh, také se eh, banka musí soustředit na takové eh, projekty, kde je možná vyšší přidaná hodnota. To ovšem nesmí být na úkor dlouhodobých cílů naší rozvojové politiky. To tam jasně říkáme. Kompromis 4 a 5 hovoří o, mixech půjček a zdůrazňuje dva důležité aspekty. Jednak mix Eh, půjčky a daru, eh, má, musí mít skutečný dopad na udržitelný rozvoj. A eh, tento dopad musí být jasně posouzen. A každá příležitost je dobrá pro to připomenout. Dále je třeba dohlednout na to, aby nejen banka, ale další mezinárodní finanční instituce z Evropy v těchto mixech postupovaly podle stejných pravidel aby to bylo v souladu eh, s cíly rozvoje, aby to bylo transparentní. Další šestý kompromis. Podpora banky malým a středním podnikům. Eh, naše eh, hlavní starost je v tomto smyslu, aby financování ze strany banky posílilo soukromý sektor v zemích příjemců i když se plně nevylučuje také eh, veřejný sektor. Předložil jsem několik ústních pozměňovacích návrhů, jejich celkem šest, aby se trošku ještě dále vylepšily formulace ze strany komise. Chci vás poprosit, abyste podpořili i ústní pozměňovací návrhy. Eh, stanovisko bylo vypracováno opravdu ve velkém časovém tlaku a proto bylo třeba udělat určité úpravy. Já nebudu uvádět podrobně všechny pozměňovací návrhy, ale uvedu příklad. Pozměňovací návrh ústní číslo jedna. Kritéria způsobilosti z klimatického hlediska. To je eh, tady externí mandát banky. Nás zajímá ne to, abychom ještě více udělali celý postup těžkopádný, ale abychom náležitě usměrnili disponibilní prostředky. Pozměvací návrh číslo 39, který jsem předložil, mě připadá velice důležitý, akci na něj upozornit. Nejde pouze o to stanovit požadavky na banku, Eh, ale jaké je třeba, aby business model eh, této banky odpovídal externím, tedy cílům externí politiky EU. Já bych chtěl ještě podpořit eh, návrh pana Kalfina, to je zvýšit záruku EU. Tolik zhruba jsem vám chtěl říci na úvod eh, k této diskusi. A děkuji vám za pozornost. Eh, ne, dám slovo i sobě samé jménem zelených. My jsme velmi rádi, že tady jsou tyto kompromisy, které předkládá zpravodaj a řada klíčových ideí zelených tam je obsazena. Zejména otázka finančních prostředníků, kteří musí odpovídat přísným kritériům integrity, aby tady byla zaručena transparentnost proti podvodům, korupci a podobně. To je kompromis číslo jedna. To, že investice do soukromého sektoru se zaměřují na místní úroveň, to je velice důležité pro naši frakci, zejména v tomto výboru. To je kompromis 6. A konečně jsme také velmi spokojeni, že kompromis 5 eh, obsahuje náš pozměvací návrh, který se týká posouzení systému mixu mezi darem a půjčkou. A to z hlediska finanční komplementarity v zájmu rozvoje. Tento systém musí mít opravdu dopad na trvalé udržitelný rozvoj. I když je zpráva kvalitní, je tady několik bodů, které ještě nebyly zváženy a připadá mě důležité je připomenout. Pokud jde o respektování odpovědnosti eh, rozvojových zemí. Pro moji frakci je stále jasné, že veškeré investice EIB musí odpovídat strategii rozvoje formulované na národní úrovni. To je náš návrh 28. Je tedy politování hodné, že druhá část našeho návrhu 33 nebyla zohledněná zpravodajem. Věnovat pozornost návrhům v malém měřítku, eh, také projektům v oblasti obnovitelných zdrojů energie. To se nám zdálo být dobrou eh, alternativou pro eh, to, abychom zabránili negativním dopadům velkých energetických projektů. A konečně nám připadá důležité upozornit na jistou nekonzistentnost. Náš návrh 43 o šíření informací Eh, týkající se skutečných příjemců, to eh, je návrh, který zpravodaj nepodpořil. A přitom jde o velice důležitý aspekt, který byl schválen ve eh, stanovisku Newton o praní špinavých peněz. Skupina zelených tedy se domnívá, že je nutné aby eh, jednotlivé zprávy byly konsistentní a aby všich tyto země také měly svou odpovědnost eh, v úloze boje proti praní špinavých peněz. To je důležité, my jsme to schválili eh, v legislativní ehm, aspektu o, v otázce o praní špinavých peněz a teď bychom to neschválili tady v záruce EU, v záruce EIB. Já chci poděkovat jménem Zelených panu Predovi za velmi kvalitní práci ve všech ostatních bodech. Děkuji. A nyní dávám slovo dalším poslancům, kteří by se chtěli vyjádřit k bodu záruka EU za případné ztráty EIB. Důležitá otázka pro rozvoj. Ne, není tady nikdo, tak dávám slovo panu Bredovi, aby uzavřel celou věc. můžeme si mít názory na návrh číslo 43. Paní předsedkyně, já si velice cením toho, co jste řekla o kompromisech, kterých se nám podařilo dosáhnout. Já myslím, že jsme se věnovali tomu nejpodstatnějšímu, ale jisté je, že úplně všechno jednomyslně ve všech bodech, ve všech jednotlivostech dohodnout nejde. E, to se musí předložit hlasování. Takže já eh, k tomu bodu 42, pardon, 43, si ponechávám stále svůj názor. Já tam navrhuji hlasovat odděleně. Ano, to nám umožní eh, ty pozice různých frakcí jemně odstínit. V každém případě děkuji za spolupráci eh, frakci zelených. To je vše, děkuji. Ano, děkuji vám. A připomínám, že hlasování proběhne ještě dnes odpoledne. Takže děkuji za tuto diskusi, děkuji sekretariátu. Myslím, že rozprava umožnila všem se eh, jasně rozhodnout při veškeré znalosti věcí. A teď se dostáváme k bodu 12 na našem programu, což je Eh, výměna názoru na eh, zprávu pana Gustafsonova eh, Lidská práva ve světě v roce 2012 a politika Evropské unie v této oblasti. Prosím, pan Gustafson. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem se neúčastnil zasedání od začátku, ale zároveň předsedám společnému výboru pro rybolovnou politiku. Takže já eh, jsem musel přebíhat. Tohle je velmi důležitá zpráva, protože nám umožňuje získat představu o tom, jak věci vypadají. A já si myslím, že je to velmi dobrá zpráva, protože je to deskriptivní zpráva, a to stanovisko, které já jsem předložil, řeší hned několik bodů. Například říkáme, že vnější služba Evropské unie musí na sebe vzít větší zodpovědnosti. Ve chvíli, kdy tato služba dostane mandát, musí být pohnána k zodpovědnosti. A také je třeba zdůraznit, že celý ten evropský systém by se měl opírat o lidská práva. A to tedy ze všech možných pohledů. Já si myslím, že je důležité to neustále a opakovaně zdůrazňovat. A když říkám z jakéhokoliv pohledu, v jakémkoliv kontextu, tak tím myslím to, že tedy vlastně rovnost pohlaví, lidská práva, nediskriminace a tak dále by se měly stát nedílnou součástí všech evropských politik. Já jsem předložil pět pozměňovacích návrhů a říkám, že je třeba mít k ruce nástroje, které nám umožní prosazovat dodržování lidských práv. rovnost pohlaví a tak dále. Ve chvíli, kdy řešíme konkrétní problematiky, je třeba přizvat také zástupce občanské společnosti, vyslechnout si jejich názor a informace a měli bychom věnovat daleko větší pozornost jejich názorům. Samozřejmě my vytváříme politiky, rozhodujeme legislativu, ale zástupci občanské společnosti často mají k dispozici detailní informace, které prostě my mít nemůžeme. A konečně poslední připomínka. Evropská unie musí prioritizovat celou řadu různých oblastí a stanovit se konkrétní cíle. Například pokud jde o ochranu životního prostředí, boj se změnami klimatu, sociální dopady těchto změn. A podobně prostě je třeba kombinovat politiky, které se vzájemně ovlivňují. Například tam, kde hovoříme o boji se změnami klimatu, eh, omezujeme se pouze na životní prostředí, ale velmi, ale opomíjíme ten zásadní sociální dopad především na občany, ty nejchubčí občany rozvojových zemí. Jinak já chci poděkovat za pozměňovací návrhy, jsem velmi vděčný za veškeré připomínky. V textu je také pasáž o právech dětí. Já jsem v minulosti předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkaly dětí k jiným stanoviskům. A k té hlavní zprávě bylo předloženo pět pozměňovacích návrhů od jiných stran a já, i když jsem mi nepředložil, já rád bych slyšel váš názor. Děkuji. Paní Žolí hovoří norsky. 300 lidí zahynulo eh, v moři před Lampedusou a proto si myslím, že je naprosto zásadní řešit problematiku lidských práv. Je to naprosto aktuální. Pan Martínez. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl obecně vyjádřit souhlas s tím, co řekl pan Gustafsson. A s tím, že souhlasím s tím hodnocením výroční zprávy a e, výboru pro e, zahraniční vztahy. Souhlasím ale také s tím, co řekla paní předsedkyně, že ta tragédie v Lampeduse, ta by si přinejmenším zasloužila určitou formulaci ze strany našeho výboru. Jednak proto, že zpráva výboru pro zahraniční vztahy je starší, prostě byla schválena dříve, než došlo k tragédii u Lampedusy. A my, my bychom prostě měli o této věci něco říci. Myslím, že je to téma, které se nás přímo týká a Eh, to i v souladu s dalšími doporučeními. Já si myslím, že i ty, jakožto zpravodaj, budeš velmi vhodnou osobou pro nějaké doporučení či nějaký návrh v tomto smyslu, aby výbor eh, AFET začlenil do svého textu nějakou výzvu, velmi jasnou výzvu k této věci, která se dotýká našeho svědomí, eh, svědomí milionů a milionů Evropanů. Eh, pokud jde o Lampedusu, tak eh, já myslím, že i v samotné Itálii, ale ve všech našich společnostech to vyvolává obrovské zděšení či nespokojenost, že nedochází k žádným konkrétním činům. Eh, jediné, co se tady děje, že ti, kdo se umí modlit, se modlí. A já myslím, že jako politikové máme odpovědnost, při nejmenším odpovědnost eh, jasně eh, stanovit, jasně říci věci a žádat, aby Evropská unie jasně jednala, aby se takové věci znovu nestaly. Italská vláda Eh, se rozhodla přijmout určitá opatření, ale eh, co vlastně udělá italská vláda? Italská vláda rozšíří eh, určitou mobilizaci válečného loďstva, aby od svých břehů zatlačila tyto osoby. No a to asi není přesně ta věc, kterou my bychom chtěli doporučit. Já mám důvěru v kolegu mm, Gustafsona. A já bych eh, vás chtěl požádat tedy, aby eh, jako navrhovatel z naší strany, aby se eh, v rámci možností pár slov, určitý odstavec do toho zařadil, abychom tam vyjádřili, jak nás tato věc trápí, vyjádřili svou solidaritu, ale také vyjádřili požadavek na určité činy. Děkuji má slovo. Eh, já se chci také obrátit na pana Gustafsona, na pana navrhovatele a chci vlastně říci eh, to tež, co řekl eh, kolega Miguel Angel Martínez. V poslední době ztrácíme legitimitu hovořit o lidských právech, když jsou tady takové případy Eh, když se tady objeví takový problém, jako je Lampedusa. Eh, hovořili jsme před chvílí o rybolovném protokolu, ale my se tady nacházíme v situaci, kdy bychom opravdu strá mohli ztratit legitimitu hovořit o lidských právech, protože Lampedusa to je opravdu Eh, strašná situace. Na druhé straně si také uvědomme, jak roste radikalismus, extremismus v řadě eh, našich zemí a jak se to všechno projevuje, eh, kdy když chceme hovořit o lidských právech. Já, já se obracím na kolegu Gustavsonu. Děkuji mu za jeho návrh, za jeho text a také ho prosím, aby tuto věc zvážil a do textu zařadil. Mám chuť eh, navázat eh, na to, co jste teď požádal a požádat náš sekretariát zjistit, zdali by nebylo možné pro výbor DV sestavit delegaci, eh, zorganizovat návštěvu Lampeduzy naší delegací rychle, pokud by to ještě bylo možné. A pokud by to nebylo možné z peněz výboru, tak to učinit z našich vla... Eh, byl náš výbor přítomen na tomto místě, které je tak důležité pro eh, rozvojové státy. To je téma, nad kterým se musíme zamyslet společně s koordinátory a zároveň se pak eh, s spolu s nimi podívat na to, zdali by nebylo možné předložit ústní otázku s usnesením eh, na nadcházejícím plenárním zasedání ve Štrasburku. Takže myslím, že eh, opravdu eh, by bylo třeba navázat na to, co jste řekl a zůstaneme v kontaktu v souvislosti s tou zprávou o lidských právech, ale zároveň ještě aktualizovat dalšími kroky, protože je to skutečně zásadní. A teď bych chtěla dát slovo komisi, kterou zastupuje paní Siso. Ne, omlouvám se, říká předsedkyně. Je to služba pro vnější činnost paní Tiso. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych vám poděkovat, eh, poděkovat zpravodaji za jeho příspěvek a jeho návrhy, když říká, eh, že bereme na vědomí skutečnost, že eh, služba pro vnější činnost si musí vzít větší odpovědnost nad integrací otázky lidských práv do všech politik, tak tady chci říct, že je to všechno součástí strategie přijaté v červenci 2012 a akčního plánu, je to v kapitole 4 naší strategie a právě tam se eh, nachází artikulace lidských práv, jak uvnitř, tak eh, ven a eh, v akčním plánu je to právě číslo 10, pod kterým se hovoří o rozšiřování toho aspektu lidských práv do všech politik. Ve vašem pozměňovacím návrhu navrhujete, aby tady byl určitý soubor nástrojů, který by umožňoval přístup z hlediska lidských práv. Tento soubor nástrojů jsme již vyvinuli v loňském roce a rovněž jsme e, připravili koncepci a dokument, pracovní dokument navíc se teď ještě dokončuje jménem výboru DEVKO eh, a my s nimi spolupracujeme. Eh, pak eh, během Evropských dnů rozvoje bude také zorganizován panel o integraci aspektu lidských práv do všech činností směrem k rozvojových, rozvojovým zemím. A také se chystáme více pracovat s občanskou společností. A teď k aktivním krokům. Již v loňském roce jsme přijali takový přístup s hlavními směry ohledně toho, jak vlastně země dodržují základní hodnoty, jak je respektují. Je tady určitý typ metodologie pro eh, rezortní rozpočet a celkový rozpočet v této oblasti. Předsedkyně, děkuji Děkuji. Pan Gustafsson znovu, prosím. Děkuji. Dovolte mi poděkovat kolegům a říci, že sdílím obavy, které tu byly vyjádřeny. A také se připojuji ke všem komentářům k situaci v Lampeduze a i k tomu, co řekl pan Cortés. Možná bychom opravdu mohli přijít o legitimitu a důvěryhodnost, pokud jde o problematiku lidských práv, pokud vzbudíme dojem, že máme takový dvojí metr v této oblasti. A opravdu je to tedy to jednoznačné vyjádření k tragédii v Lampeduze by se mělo objevit i v tomto stanovisku. A chci také říci, že je mi potěšením, že Evropská komise se snaží pokročit v této věci, přichází s různými nástroji a doufám, že komise přivítá to, že my jako Evropský parlament zdůrazníme důležitost těchto nástrojů, tím totiž také posílíme mandát Evropské komise. Také musím říci, že souhlasím s tím, že lidská práva by měla být vždy být součástí rozvojové politiky. A to, objevuje se to často v různých podkladových dokumentech, ale problém je v tom, že v dokumentech to sice klidně zmíněno je, ale pak je otázka, jak je to implementováno v praxi. A to se týká celé řady aspektů evropské politiky například problematika rovnosti pohlaví. To se objevuje v Lisabonské smlouvě, v jednotlivých podkladových dokumentech. V tom problém není. Problém je v tom, že tento princip není správně implementován, nejsou na ně vyčleněny prostředky a zdroje, čili nestačí jenom říct, že něco je důležité a shodnout se na tom, ale je třeba také jednat. A já myslím, že tedy eh, činnost, jak si hovoří, hlasitěji než slova. A teď se musím omluvit, protože předsedám jinému zasedání, ale děkuji velice. Takže budeme pokračovat s bodem 13 na pořadu jednání, který se týká Eh, snižování rizik katastrof. Eh, Žorževa, paní Žorževa, eh, komisařka a zástupkyně OSN Margaret Wallström byly přítomny této rozpravě a my teď budeme hovořit o návrhu textu našeho výboru právě k tomuto tématu. Pan Gay Mitchell je naším zpravodajem a ráda bych mu dala slovo. Pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, v říjnu loňského roku komise zveřejnila sdělení s názvem Evropský přístup k odolnosti poučení se z potravinových krizí. Záměrem tohoto sdělení je nasměrovat pozornost Evropské unie k posílení odolnosti a předcházení potravinovým krizím, zvláště v těch zemích, které jsou ohrožené. Tato zpráva se soustředuje nejenom na evropský přístup k odolnosti, ale také na odolnost eh, jako takovou, tedy jejíž nedílnou součástí je schopnost snižovat riziko katastrof. Vzdělení předjímá také existenci akčního plánu který by platil od v letech 2013 až 2020 pro země, které jsou nejvíce ohroženy potravinovými krizemi a zdůrazňuje, že všechny priority je třeba implementovat efektivně a konzistentně pracovat na naplňování cílů. 16. prosince, jak už bylo řečeno, proběhne výměna názorů na téma humanitární pomoci s paní komisařkou Georgieva. Promiňte, proběhla 16.9. A to za účasti zástupce generálního tajemníka paní Margaret Wallastrom. Konkrétně jsme se bavili o přístupu k této problematice po roce 2015. Bylo to velmi důležité setkání, které nám umožnilo formulovat hned několik zásadních tezí v tomto stanovisku. Paní komisařka navrhla, aby se tato zpráva zaměřila na ty nejohroženější, nejohroženější osoby a komunity. A my jsme to přesně udělali. Abychom posílili odolnost, navrhujeme zaintegrovat opatření zaměřená na odolnost do rozvojové a humanitární politiky a také si uvědomujeme, jak velký problém představují změny klimatu. A zdůrazňujeme, že změny, že přizpůsobení se změnám klimatu musí brát v úvahu právě také odolnost. Katastrofy vedou k zásadním hospodářským škodám pro vlády, pro jednotlivce a samozřejmě největší katastrofou jsou ztráty na lidských životech. Je třeba tedy eh, posílit odolnost vůči přírodní, důsledkům přírodních katastrof, zaměřit se na prevenci a zmírnění dopadů. A to tedy na všech úrovních, od té místní až po mezinárodní tomto stanovisku také zdůrazňujeme, že investice do preventivních opatření jsou mnohem účinnější než investice po té, co již došlo ke katastrofě. Světová banka odhaduje, že jeden dolar vynaložený na prevenci uspoří minimálně 4 dolary na pomoc po katastrofě. 3 miliardy vynaložené v Číně v tomto ohledu eh, vedly k úsporám více než 12 miliard. A pro, například. A proto tedy v tomto stanovisku říkáme jasně, že prevence by se měla stát jednou z priorit rozvojové politiky a jedním z hlavních nástrojů rozvojové a humanitární politiky přístupu k ohroženým zemím. Také tedy apelujeme na komisi, aby zaintegrovala tento princip a také principy boje s eh, důsledky změn klimatu do svých politik. Ve zprávě také uznáváme úspěchy, jež OSN dosáhlo v této věci a doufáme, že podobný přístup bude platit i po roce 2015. A také zdůrazňujeme, že jakýkoliv nový přístup musí zohlednit to, že program po roce 2015 bude postaven především na myšlence prevence a posilování odolnosti. To si ovšem vyžádá nasazení všech aktérů, tedy míst, občanů, místních nevládních organizací, rozvojových partnerů a tak dále. My tedy v mé zprávě zdůrazňujeme nutnost zainteresovat všechny na posilování odolnosti, zvláště tedy ty aktéry na místní úrovni, tak, aby tedy takovéhle úsilí bylo trvale udržitelné a mělo trvalé dopady, a to ve všech oblastech. Je důležité, aby eh, tedy posilování odolnosti mělo trvalý dopad především na ty nejohroženější eh, vrstvy společnosti, především ty nejchudší jež jsou nejvíce ohroženi důsledky katastrof. Pokud jde o rozvojové země, zvláště ty s nízkým příjmem, víme, že tedy chudé vrstvy obyvatelstva v těchto zemích nemají téměř žádnou podporu a ochranu, protože jsou nejvíce ohroženi v případě katastrof a proto tedy zúrozněme myšlenku sociální ochrany a to i v rozvojových zemích. Je také důležité, paní předsedkyně, že tato zpráva řeší problematiku zabezpečení dodávky potravin jakožto součást principu odolnosti a prevence. Katastrofy a krizové situace eh, vedou dost často ke nedostatku potravin a následně k podvýživě postižené části populace. Známe případy eh, nedostatku potravin v důsledku přírodních i lidských katastrof eh, se opakují už od 90. let. Každý rok je až še, tedy od roku 2000 eh, jsme zaznamenali až 65 podobných případů ročně. Přírodní katastrofy ničí zemědělskou infrastrukturu, plodiny, výrobní kapacity a tak dále. A my zdůrazňujeme v naší zprávě, že posílení odolnosti se musí zaměřit také na zajištění dodávky potravin. Celá řada studií ukázala, že významných úspor lze dosáhnout na úrovni evropských institucí a členských států, dojde ke koordinovanému přístupu k humanitárním a rozvojovým aktivitám. Přístup na základě principu odolnosti je třeba koordinovat na úrovni členských států, národních parlamentů, národních nevládních organizací a jednotlivých vlád. Je také třeba, aby spolupracoval občanský sektor i soukromý sektor. Tato zpráva říká, že je třeba potírat eh, neefektivní, případy neefektivního vynakládání zdrojů z této oblasti. A závěrem, paní předsedkyně, je důležité říci, že mají-li evropské i jiné organizace dosáhnout pokroku při zavádění principu odolnosti, je třeba apelovat především na národní vlády, aby zajistili ochranu a bezpečnost svého obyvatelstva, a to tedy s důrazem na eh, princip eh, odolnosti a prevence. Já myslím, že toto stanovisko je velmi důležité a je důležité, aby se Evropský parlament vyjádřil ke sdělení komise v této věci, protože je to obrovský, je to tedy, představuje to vlastně velký kus rozvojové politiky. A já doufám, že i nadále budeme prosazovat tyto věci a to i v období po roce 2015. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. A na řadě je teď paní Hall. Děkuji. A já se musím nejprve omluvit zpravodaji, protože budu muset za chviličku prchnout do jiného výboru a nebudu moci zůstat na diskuzi. Myslím, že se jedná o excelentní zprávu, která je velice široce pojatá a pokrývá celou řadu zásadních témat, jako například význam koordinování eh, eh, aktivit v oblasti eh, lidskoprávního aspektu těch jednotlivých stanovišť. Myslím si, že v e, řadu z věcí, které kolega uvedl, můžeme také podpořit a zdůraznit. E, v některých velice křehkých státech není oficiální infrastruktura e, vlastně zakotvena a občanská společnost může být velmi nápomocna tomu, aby celé komunity přežily různé přírodní katastrofy a vytvořily si postupně E, odolnost vůči takovýmto událostem. E, kolega také hovořil o propojení mezi otázkou přírodních katastrof a e, bezpečnosti či zabezpečení potravin. Hodně děláme směrem k malým farmářům a myslím, že bychom také měli hovořit o významu těch drobných chovatelů dobytka. Myslím si, že to pastevectví které jsme nedávno probírali do větší hloubky, mě samotnou přesvědčilo, jak eh, tady eh, je možno eh, zajistit vyváženější stravu nejenom v oblasti mléka, ale také teda masa, ale také mléka a mléčných výrobků. Myslím, že to je právě v souvislosti se zabezpečením potravin velice, velice zásadní. A pak ještě je tady otázka perspektivy v rozvojových zemích, co se týče eh, předvídání eh, těch eh, přírodních katastrof. Tady nezapomínejme na roli, kterou hrajou rozvinuté země. Jde také o zmírňování změn klimatu, to je společná odpovědnost a to, co děláme my na naší straně v Evropské unii, je velice spojeno s naší schopností zmírnit, snížit riziko eh, těch eh, přírodních katastrof dochází tady eh, k čím dál tím většímu spojování a je to také tak E, vlastně potvrzováno mezi naším konáním a e, reakcemi přírody. Musíme nést svou odpovědnost a e, my jsme se zavázali do roku 2020 věnovat 100 miliard eur na tyto země a myslím si, že to je důležité. Každopádně ta zpráva je velice, velice Eh, souhrná a pokrývá opravdu řadu témat. Děkuji, pan Deva je další. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem toho nechtěl říct až tolik. Ne, omlouvám se, teď nejste na řadě. Eh, pan kolega se hlásil dřív. Já se omlouvám. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl nejprve poblahopřát panu Mitchellovi ke skvělé zprávě. Mám tu nešťastnou zkušenost, či měl jsem, že jsem na Sri Lance viděl tsunami, které zasáhlo budovu. Stál jsem zrovna na jednom balkónu a musím říct, že jsem si opravdu uvědomil, co to znamená, když tady máme různé kategorie těch přírodních katastrof, máme zemětřesení, tsunami, E, e, potopy a sesuvy původy, to jsou věci, ke kterým dochází. V každém případě ve všech těchto čtyřech kategoriích dochází k e, tomu, že se boří domy a pak se nic neděje. Tam prostě dochází k obrovským návalům rumiště, které je těžko odstraňovat a Haiti je takovým velice výrazným příkladem podobné situace. Tam to trvalo 18 měsíců, než se vlastně e, vyčistila e, plocha po všech těch e, budovách, které se zřítily. Takže jedna věc je ta okamžitá pomoc z zdravotnické potřeby, potraviny, zprůchodnění těch komunikačních tras. V Bangladeši trvalo 8 dní, E, po, kterých, po, po které žili lidé pod těmi rozvalinami a pak bylo dokonce ještě uh, úžasné, že byli někteří mladí lidé stále naživu. Uh, my si možná kladete otázku, proč to ti, ty záchranné týmy uh, dělali tak dlouho, proč jim ty uh, kusy betonu uh, špatně šli odstraňovat. No je to jednoduché, uh, v těchto zemích neexistuje kvalitní zařízení na odstraňování uh, takových takovýchto obrovských kusů stavebního materiálu. a tam, kde se dá toto realizovat prostřednictvím vrtulníků, tak například v Pakistánu nějakých 14 tisíc lidí se podařilo eh, či 14 tisíc lidí vlastně e, přišlo o své příbytky a e, pakistánská vláda nastoupila se svými e, vrtulníky a zajistila vlastně nápravu. Takže já si myslím, že jeden z klíčových parametrů, eh, pokud nám jde o rychlou pomoc, tak je právě ta schopnost eh, mít eh, zařízení, konkrétně helikoptery, které jsou schopné zvedat těžké zátěže, jak na místa dostat helikoptery do 24 hodin, no to už je zase další otázka. A při plánování těch reakcí na přírodní e, katastrofy bychom možná měli mít již v předstihu připravené určité týmy, vyškolené, vytvičené týmy u těch vrtulníků, aby e, byly e, k dispozici pro takovéto případy. Je to prostě z mého hlediska docela důležité a možná, že by to pan zpravodaj mohl vzít v úvahu. Pane kolego, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji přesně k předřečníkům, protože velice dobře eh, schrnul obsah zprávy. Dva cíle by měly být naplněny. Za prvé, větší odolnost rozvojových zemí, reagovat také a schopnost reagovat na potravinové krize a za druhé, rozvojové země potřebují naši podporu k tomu, aby se rychleji zotavili z potravinových krizí a také rychlejší pomoc v akutních situacích je důležitá. Je důležitá tedy zanalizovat i samotné důs příčiny té krize a reagovat na ně formou určitých preventivních opatření. Je tedy dobré, že Evropská unie má možnost eh, reagovat ve formě eh, agentury Afekta, která eh, tedy přispívá k řešení krizí. Například v případě eh, situace kolem afrického rohu se ukázalo, že tedy Evropa je schopna rychle analýzy situace, rychlého nasazení a rychlé prioritizace. Zase tedy příčiny problémů v africkém, oblasti afrického rohu, jak víme, eh, souvisejí tedy s nejistou politickou situací, špatnou situací eh, v hospodaření s vodou, s životním prostředím, konflikty s využitím zemědělské půdy a tak dále. A tady tedy vlastně si vzájemně konkurují různé systémy, některé zaměřené na ochranu prostředí země a jiné na obyvatelstvo. Opatření například v oblasti Sahel v roku 2013 byla velmi dobrá, ale vedla k prodražení potravin v této oblasti obecně. A pak je třeba zaměřit se na boj s důsledky eh, klimatických změn formou preventivní politiky a Eh, je nutné tedy hledat prostředky také například na platformě té eh, globální aliance boje proti klimatickým změnám. Je třeba také dávat pozor na to, aby tedy byly přizváni i soukromí investoři a tomu přizpůsobeny nastavené cíle. Je důležité, aby investice byly smysluplné tom smyslu, že zlepší sociální situaci místních obyvatel a stav životního prostředí. Není tedy možné orientovat pouze na podniky. Vzdělení komise hovoří i o partnerství soukromého a veřejného sektoru při zajišťování bezpečnosti, při eh, prosazování určitých základních hodnot, které byly často zmiňovány i na samitech v minulosti, na setkání s USA a tak dále. Nicméně tato koncepce se stala i centrem kritiky, protože celá řada investorů se rekrutuje z řad nadárodních koncernů s centrálou v Spojených státech, jako je například koncern Monsanto a využití půdy malými zemědělci v oblasti afrického rohu není vůbec dokumentováno a mohou být zneužíváni. Jedno je jasné, drobní farmáři, kteří si pronajímají půdu, eh, jsou často vytlačováni, eh, musí se zadlužit, aby si půdu mohli dovolit a představuje to pro ně nesmírné břemeno. Eh, aby takovýhle a tam, kde hospodaří vedle sebe drobný zemědělec a velký koncern, dochází k tomu, že ten malý zemědělec nemá dostatek vody a podobně. A to vede zase k přiostření všech politických konfliktů. Soukromí investoři jsou samozřejmě nezbytní a budou se obyvat i v budoucnosti, ale je třeba dávat pozor na to, abychom nastavovali nejenom ekologické síly, ale také soci, sociální. Čili ta eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru dávají možnost z naší strany eh, stanovit určité požadavky já například upozorňuji na to, že podnik by měl investovat způsobem, který je transparentní a zodpovědný vůči veřejnosti. Pokud jde o minulý vývoj ve stazích Evropské unie a zemí ACP, často jsme poukazovali na to, že chybí peníze na to, aby byla kontrolována situace, pokud jde o to, jak jsou vynakládány investice a tak dále. Ale já si myslím, že my musíme podpořit naše partnery z těchto rozvojových zemí. A závěrem několik eh, myšlenek Já upozorňuji situaci jednoho kmene z Keni, eh, Nianka a Mary, eh, kteří se kteří tedy se vyjádřili k tomu, je to tedy paní Amevi, promiňte, vyjádřila k tomu v tisku, jak by měla být vynakládána rozvojová pomoc. Říká, nezáleží na tom, odkud ty peníze jsou, ale jestliže jsou to peníze, které mm, jsou, uměř, jsou zaměřeny na zmírnění dopadu klimatických změn, přírodních katastrof nebo na zmírnění chudoby. Pro nás je důležité, aby naše životy uh, mohly, být, mohly probíhat v prostředí bezpečí, svobody a míru. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Taylor. Děkuji, na řadě je pan Taylor. No, děkuji. Tak eh, omlouvám se za to, že jsem se prvé tak dral k mikrofonu. Já nechci říct až tolik, ale musím předeslat, že to je velmi dobrá zpráva. Děkuji vám, pane Michele. A co se týče agendy po roce 2015 v oblasti rozvoje, se objevuje čím dál tím větší souhlas eh, v tom smyslu, že je třeba sloučit tyto eh, cíle eh, udržitelnosti s vymicováním chudoby. A ta koncepce toho té rezilience, to musí být do celého procesu začleněno, protože to opravdu hraje zásadní roli při realizaci těch cílů, které jsou vytčené. Takže je to do, velmi dobrá zpráva a můžete počítat s mojí podporou během celého procesu. Předsedkyně, děkuji a teď má slovo Evropská komise, zastoupená paní Denisou Erenou Jone anebo paní či pánem Dominik Albertem. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, aby podobně jako vážení eh, poslanci a vážené poslankyně, eh, kteří eh, teď hovořili, jsem i já vyjádřila to, jak je tato zpráva významná tím, že dává právě důraz na otázku rezilience. Komise má v tomto směru za sebou již vydání e, sdělení, které vyplývá z lekcí, které jsme e, vyvedli e, z těch jednotlivých krizí v oblasti potravinové pomoci a dalším kroky následovaly. A toto je zpráva, která také v tomto ohledu v celém tématu hraje významné roli. Já musím říct, že tady je pravděpodobně určitá symbolická hodnota v tom, že první závazek po přijetí akčního plánu v červnu, tak ten první projekt E, pod e, hlavičkou akčního plánu se týkal právě o snižování e, rizika živelných přírodních katastrof v Tichém oceánu. A to jenom ukazuje na to, jaký význam celé věci přikládáme. Musím říct, že i mapování těch změn v oblasti klimatu eh, je velmi důležitou součástí eh, toho našeho plánu, který plývá také ze závěru Rady. Dovolte, abych zmínila více podrobností vzhledem k těm důležitým tématům, které tady zazněly v rozpravě. Nejprve k agendě po roce 2015. Ano, Evropská komise podporuje eh, debatu eh, v a společnou debatu vlastně tří pracovních skupin eh, rady, VIPO, KODEV a KONON. Sdělení o agendě po roce 2015 je v tomto směru jednoznačné. Komise by chtěla, aby jsme dospěli k koncensu, aby se ten proces sloučil, abychom se drželi udržitelných cílů milénia, to bylo také vyjádřeno v prvním souboru závěrů rady a zároveň si přejeme, abychom zohlednili více aspekt té zranitelnosti, té eh, Eh, té křehkosti, eh, které, která teď eh, ohrožuje víc jak 50 zemí. Také vám děkuji za to, že uznáváte roli koordinace mezi členskými státy. I to je v našem akčním plánu zdůrazněno. Snažíme se tam v tomto směru sloučit ta úsilí v terénu a je to rovněž zdůrazněno v nových ustanoveních v oblasti společného programování, ke kterému se přihlásili, eh, přihlásilo nějakých 50 států, především těch, které jsou nejvíce ohroženy případnými přírodními katastrofami a teď o něm diskutují. Eh, už tady něco zaznělo, zdůraznilo, eh, bylo zdůrazněno a já bych chtěla také toto zdůraznit. Jedná se o roli národních vlád a jejich politické nasazení a také otázka podpory, protože my vlastně těmto vládám eh, poskytujeme pomoc v souvislosti s principy eh, zasahování v těch takzvaných křehkých státech eh, a chceme pomáhat, ne ubližovat. Tady je jasný, jasné spojení E, od toho, od té otázky křehkosti a, e, životní, a živelných katastrof, protože ty živelné katastrofy můžou uvést do ještě vyšší míry e, zranitelnosti zem, některý, které jsou jimi ohroženy a Haiti je toho dobrým příkladem, takže ta fragility a resilience, to jsou vlastně dvě stránky jedné mince a všechny další faktory, nejenom konflikty, ale přírodní katastrofy a jiné krize jsou zohledněny. Chtěla bych rovněž eh, vás, vám připomenout v souvislosti s regionálními přístupy další věc. Většinou eh, se to vše také eh, odvíjí od toho nového přístupu a nových regionálních strategií, které zohledňují rozvoj, bezpečnost a e, humanitární úsilí, které je vyvíjeno v této části světa. A ještě k otázce PPP. E, partnerství soukromého a veřejného sektoru je důležitou součástí naší práce. Komise připravuje e, sdělení k této problematice a je třeba říct, že tyto státy v tomto směru jsou podobně e, je jim toho podobně zapotřebí jako e, ta předchozí pomoc, o které jsem hovořila v úvodu. Takže Závěrem ještě pár slov. My se snažíme věci zajišťovat, e, zajišťovat praktické formy pomoci, Eh, řízení projektů a tak dále. A teď jsme vlastně v té zásadní fázi, eh, snažíme se opravdu eh, věci realizovat v těch nejvypjatějších lokalitách, v těch, kde je největší riziko. Děkuji vám. A dám teď ještě jednou slovo panu Mitchellovi, aby uzavřel tuto otázku. Děkuji. Velmi stručně. Chci poděkovat kolegům za uznalé komentáře. To je, myslím, dobrý příklad toho, že pokud spolupracujeme, opravdu můžeme uspět. A rád vidím, že všechny frakce jsou ochotny mě podpořit. Padla tu otázka, jakou zodpovědnost mají rozvinuté země. A přesně tak, to je tedy součást celého problému. Já tedy také eh, vemu v úvahu to, co říkal pan kolega o těch nákladních vrtulnicích. To je zajímavý nápad, který mě nenapadl. Pokud jde tedy o eh, slabé politické vedení v eh, rozvojových zemích a s tím související nerovnoměrné využití půdy, s tím také naprosto souhlasím. I s tou tedy návazností všech opatření na snahu vymítit chudobu. To je pravda a to musí být proaktivní, nikoli pouze post factum. Co je důležité na tomto přístupu je skutečnost, že se nám blíží rok 2015 a ve chvíli, kdy hovoříme o odolnosti, o rezilienci, o snižování rizik v tomto kontextu, můžeme vlastně ovlivnit to, jak jsou budovány programy. Nejenom tedy na úrovni parlamentu, ale také například v rámci spolupráce evropských institucí s OSN a podobně. Víme, že už dochází k podobným setkáním a to je tedy jasný příklad toho, že náš vliv může být i ještě větší. Já tedy děkuji kolegům za veškerou spolupráci a apeluji na ně, abychom i nadále tahli za jeden pro vás, protože se to může velmi vyplatit. Děkuji. Thank you, Mr. Mitchell, for... Děkuji. Děkuji Děkuji vám a chci připomenout, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 15. října v 17 hodin, tedy zítra. A hlasovat budeme 5. listopadu. Děkuji. A nyní přejdeme k hlasování a prosím, vy připravte si hlasovací kartičky a provedeme zkoušku. Zahajuji hlasování na zkoušku. Pan Taylor nemá kartičku. Já se paní předsedkyně omlouvám, nemám kartičku. Ano, dobrá, budeme vás připočítávat. Ještě nám stále chybí devět osob. Prosím, připravte si kartičky, uděláme zkoušku. Ještě stále nám chybí jeden. Tak končím hlasování. Končím hlasování. Ano, je to v pořádku. Budeme hlasovat stanovisko pana Devy. Pozměňovací návrh 8, oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ověřit? Dobrá, ověříme. Pozměňovací návrh 8, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno s jední o jeden hlas. Návrh jedna. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 3. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověřit, dobrá, zahojí hlasování. Končím hlasování. Nefunguje to? Dobře. Můžete nám říci, pane Weigle, jak hlasujete? Eh, proti. A, takže zamítnuto. Protože je rovný počet hlasů zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno. Pět pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13. Ověřit sedmičku. Elektronicky hlasujeme. Končíme hlasování. Schváleno. Schváleno. Ale pan Taylor hlasuje pro a jeho připočítáváme. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekla, že je to zamítnuto, ale možná to ověříme. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. No, zamítnuto, tak jak jsem si myslela. 17 nebo 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Proba, pravděpodobně jedním hlasem. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Věři, ověříme? Elektronicky ověřujeme 17. Končíme hlasování. Zamítnuto. Stejný počet hlasů, takže zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 roz, oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 22 elektronicky hlasujeme. Jeden nám chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 23 pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď hlasujeme nejdříve zvednutou rukou ta, o celém takto změněném textu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. A ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 hlasy, třemi proti a e, žádné zdržení. A blahopřeji zpravodaji. A nyní Stanovisko pana Predy. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, kdo se zdržel? Ověříme. 28. 28 ověřujeme elektronicky. Končíme hlasování. Schváleno. Kompromis 1. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis, eh, pardon, návrh 33 ve dvou částech. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, na kompromis 3. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 odděleně první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. 33, druhá část. Já se omlouvám, ale 32 odpadlo. Chcete, abychom začali znovu? Třicet tři, druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pět. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, v jednom bloku? Já nevím, zda to je dobrý nápad. Chcete, abychom hlasovali o návrhu 6, 34, 7 a 8 v jednom bloku? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Devítka odpadá. 35 odpadá. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Elektronicky 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ústní návrh dvě Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 4, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, pardon, omlouvám se, to je jenom první část, začneme znovu. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část odpadá. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď hlasujeme o celém takto změněném textu je zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno a ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Le vote de... Končíme hlasování schváleno jednomyslně 24 hlasy a blahopřeji zpravodaji. On aborde le point 16 à l'ordre du jour. A teď tedy bod 16 na pořadu jednání. Rámec eh, pro politiky, eh, pardon, politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Je to náš poslední eh, zásadní bod, velice závažný. Hovoříme vlastně o návrhu rámce pro politiky v oblasti klimatu a energii, eh, energetiky do roku 2030. Envy a ITRE jsou dva eh, výbory, příslušné výbory a eh, pan Mojser je naším navrhovatelem stanoviska a on nám teď tento návrh uvede. Prosím. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Vždycky pohlašování je to tak jako v kostele. Jakmile je dospívána poslední hymna, všichni utíkají domů. Ale tohle je důležitá zpráva a naše stanovisko k ní eh, také, já ale bohužel tedy budu muset být stručný, protože i Envy a ITRE eh, tady hrají důležitou roli. Čili stručně. je důležité vyjádřit se v rámci tohoto stanoviska, protože negativní dopady klimatických změn mají dopad především na rozvojové země a rozvojové země jsou ty země, které jsou jaksi nejméně viny E, těmi příčinami. A přitom jsou nejvíc postižené. My jako průmyslové země neseme zodpovědnost a proto my jako zem, průmyslové státy musíme usilovněji bojovat proti klimatickým změnám a snižovat svoje emise. Já doporučuji tři závazné cíle e, do roku 2030 e, za prvé snížení emisí o 50 navýšení podílu udržitelné energie o 40 a zvýšení efektivity vynakládání energiemi o 30 Za tímto účelem by Evropská unie a členské státy subvencovat postupné postupný odklon od fosilních paliv a nukleární energie a je třeba e, víc protože zatím tedy dotujeme víc pořád ještě fosilní paliva a jadernou energetiku než eh, nové zdroje. Vzhledem k tomu, eh, že jde o evropský trh, je třeba budovat infrastrukturu rozvodných sítí, které půjdou přes hranice a tím pádem tedy lacenější. uh, energie budou k dispozici všem. Pokud jde o biopaliva a bioenergie to je stále problematičtější, především pro rozvojové země. Já myslím, že po roce 2020 už by si evropské země neměly stanovovat žádná, žádné závazné cíle, pokud jde o biopaliva. Pokud jde o příspěvek k financování změn eh, v důsledku eh, boje proti klimatickým změnám, tady by to mělo být rozpočítáno rovnoměrně mezi průmyslové země a rozvojové země. Děkuji. To velice důležité mít eh, takovýto rámec pro příslušné politiky, které chceme eh, koncipovat eh, na období do roku 2030. Nikdo si nechce vzít slovo, takže chci poblahopřát panu Neusserovi a dávám slovo komisi. Pan Fergot. Yes, thank you, Madam Chairman. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych panu Neusserovi poděkovat za jeho pozitivní příspěvek. Je to eh, i pro nás velice důležité téma, to hlavně ze dvou důvodů. Za prvé, mezinárodní jednání o klimatických změnách jsou v plném proudu. Takže v roce 2015 eh, bude mít eh, zapotřebí Evropská unie přijít s jednotným eh, stanoviskem k tomu mezinárodnímu, k té mezinárodní dohodě. Takže z tohoto hlediska příspěvek Evropského parlamentu k této zelené knize je velice důležitý. V březnu roku 2014 bude Evropská rada diskutovat o tomto tématu na základě návrhu od komise a předseda Barroso ve zprávě o stavu Unie řekl, že do konce letošního roku předloží komise konkrétní návrhy. Další důvod, proč je toto důležité, je také vlastně ta vnitrostátní perspektiva. Vy jsme tady hovořili o dlouhodobých investicích, o propojeních eh, eh, dopravních tepen, to znamená jistota, předvídatelnost, eh, to jsou další důležité faktory a proto si myslí Evropská komise, že to je na, další důvod pro to, abychom v této věci pokročili dál. Děkujeme parlamentu parlamentu za jeho příspěvek. Děkuji vám. Dám tedy znovu slovo panu Neusserovi, aby celou věc uzavřel. Poté, co jsem si vyslechl komplimenty paní předsedkyně a komise, už nemám, co bych dodal. Děkuji. Merci. Tak to vám děkuji a chci vám připomenout, že předložit pozměňovací návrhy můžete do 12 hodin 15. října a už mi nezbývá, e, než se zeptat, zda má někdo něco do různého. Nemá. Naše e, další jednání výboru e, DV se bude konat v pondělí 4. listopadu v 15 hodin a v úterý 5. listopadu od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Všem děkuji za vaši přítomnost, za vaše nasazení a brzy nashledanou.